Good morning. Dobré jitro, dámy a pánové, vážení kolegové. Zahájíme naše dnešní zasedání. A já bych rád chtěl hovořit v Němčině, ve svém rodné jazyce. Vítám všechny, máme překlad do 17 evropských jazyků. Zatím tady ještě není příliš mnoho kolegů, protože je dnes Schumannův den a program schůzí je pouze omezený. Vítám vás všechny srdečně v tomto kulatém sále. Všichni se navzájem vidíme, to je ta výhoda. Někteří kolegové jsou již mezi námi, především předsednictví je dobře zastoupeno. Máme tady tři místo předsedy a zástupci frakcí také pomalu přicházejí. Srdečně vás vítám na dnešní schůzi kde máme celou řadu expertů a máme dvě kola, dvě eh, První téma, kterým se budeme zabývat, je Madeira a druhý panel je Gibraltar a Channel Islands. Budeme se de zabývat daňovou spoluprácí s evropskými jurisdikcemi již jsme distribuovali dokumenty odpovědi na naše otázky přišly z části velice pozdě. Například od Madeiry jsme tyto dokumenty dostali až dnes ráno a právě proto bude dobré, když od regionálního ministra pana Šáveze dostaneme informace o příslušných záležitostech z Madeiry, která je součástí Portugalska. Von experten, tra... Eh, potom máme další experty. Máme tady pana Tippinga, které který je z Gibraltaru, potom tady máme Kolna Powella, který je poradcem pro mezinárodní záležitosti eh, ministerského předsedy z Jersey. Vítám všechny ostatní, kteří je doprovázejí. Jak jako obvykle se vysílá naše zasedání po internetu a dnes jsme chtěli také pozvat mimo evropská území, ale to se bohužel neuskutečnilo kvůli časovým lhůtám. A proto jsme nyní dnes rádi, že začínáme náš první panel Madeira. První místopředsedkyně Anna Gomes zdůrazňovala, abychom se informovali také o Madejře. A já vítám mezi námi kolegy z Portugalska, kteří jsou dnes eh, zde v plném počtu. Srdečně vás vítám. A úvodně bych chtěl dát slovo ministru pro regionální záležitosti Rui Gonzálvesovi. My jsme se dohodli na tom, že úvodní příspěvek bude sedm minut. Doufám, že toto dodržíte. Tady nemáme hodiny, abychom to zkontrolovali. A v pos, v dal, následujícím kole pro otázky a odpovědi budeme mít na každou odpověď a otázku čtyři minuty, tak abychom zvládli i druhé kolo. Pane ministře, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dobré jitro přeji všem. Já jsem z autodomního území Madeira, to je území na periferii Evropy. Jedná se o region, který je ostrovem a my máme hlavní příjmy především z cestovního rochu. My máme také zvláštní zacházení, které je formulováno v článku 49 fungování EU. A následující body, tedy i článek 349, popisují ustanovení či zvláštní ustanovení, která jsou dovolena tak, aby se podpořilo hospodářství a vyrovnaly se strukturální problémy. Na Madejře máme zvláštní systém a v důsledku tohoto zvláštního systému se nám daří rozvíjet náš region, tedy náš ostrov. Ale samozřejmě i na Madejře se aplikují evropská daňová pravidla a já tady myslím i na úpravy v oblasti daně z přidané hodnoty, které nejsou vždy upravovány a aplikovány. Na Madejře máme různé nástroje na další rozvoj ostrovu, tak abychom eh, eh, vyrovnali naše strukturální problémy. Tento eh, systém byl stanoven v roce 1987 a dnes již máme čtvrtý systém vztahu mezi Madeirou a Evropskou unii. Madeira je součástí Evropské unie a Madeira také disponuje různé úpravy, které stanoví ústřední region. To znamená, že my e, jako region neurčujeme naši finanční politiku. Velice důležité je, že od roku 2011 Madeira již nedává daňové výhody finančnímu sektoru. Do roku 2012 existoval takovýto systém, ale od roku 2011 byl tento systém ukončen. To znamená, že s finančním sektorem, eh, finanční sektor nepožívá zvláštní zacházení. V roce 2000 jsme měli ve finanční oblasti 6 tisíc podniků, ale dnes je to jenom 1500 40 podniků, protože v roce 2011 opustilo Madeiru hodně bank a odešlo například do Lucemburska, Rakouska či do Nizozemska. Různé banky také přenesly svá aktiva do jiných oblastí, do Maka, Hongkongu či Lucemburku. V roce 2011 tedy odešlo hodně banka společností do jiných oblastí, tak aby využívali daňové výhody jiných oblastech. A na to to je třeba upozornit. Od počátku 90. let jsme měli zónu volného obchodu v tomto regionu, ale v mezidobí se dodržují veškeré evropské předpisy také dochází k přeskumu ze strany generálního ředitelství KOM, také jsou přeskumovány různé mezinárodní společnosti. To znamená, že my plně spolupracujeme a nejsme žádnou daňovou oázou. My plně eh, plníme veškeré povinnosti v oblasti výměny informací. podniky podléhají portugalským zákonům existují také určité výjimky. Tyto podniky jsou zde daleko více kontrolovány než jiné podniky mimo rámec zóny volného obchodu. My kontrolujeme společnosti v zóně volného obchodu a také spolupracujeme s se všemi mezinárodními institucemi za účelem výměny informací, tak aby nevzniklo žádné podezření, anebo aby nevznikl aby na naše na podniky, které jsou u nás usazeny, nevpadlo žádné špatné světlo. Mezinárodní legislativa obsahuje různá rozhodnutí a předběžné otázky a vlastně špatné praktiky by se neměly objevovat na portugalském území na Madéře a neobjevují se. Portugalsko schválilo národním parlamentem pravidla proti praní špinavých peněz. A zákon 25 z roku 2008 provádí směrnice a pravidla EU v této oblasti a zde je všechno regulováno. To znamená veškeré aktivity podniků i ve vztahu k financování praní, k eh, terorismu či praní špinavých peněz. A k tomu patří také oblasti v rámci zóny volného eh, obchodu Madeira. V roce 2017 se schvalují různé zákony a na základě této legislativy mohou být identifikováni skuteční vlastníci. My jsme také schválili zákony týkající se převodu eh, finančních prostředků mezi naším ostrovem a dalšími územími. Toto jsou všechno zákony, které stanoví přesná pravidla, k, eh, za, eh, kterými je možné zjistit skutečné vlastníky. My jsme schopni přesně identifikovat majitele a vlastníky podniku v zóně volného obchodu. My můžeme vždy také zkontrolovat, zdali údaje odpovídají skutečnosti. Na Madejře existuje transparentnost a tak se také postupuje proti praní špinavých peněz. Jestliže existují i zmíněné případy, tak tyto případy jsou uvedeny v oficiálních dokumentech a my víme, které podniky jsou spole, spojeny s kterými osobami. A nyní se dostávám k závěru. Pro nás je velice důležité na Madejře, abychom měli veškeré informace o ekonomických, o vlastnících, tak, aby nemohlo vzniknout žádné podezření vzhledem k fungování zóny volného obchodu na Madejře. Já jsem řekl, že eh, určité společnosti opustily Madejru, ale nyní přicházejí na Madejru společnosti jednoduše kvůli tomu, že vědí, že zde vládnou transparentní podmínky a že tyto společnosti budou také kontrolovány a že se zde také zajišťuje dodržování evropských pravidel. Autonomní region Madeira vždy spolupracoval s EU a poskytoval veškeré informace, které jsou nutné, aby nedocházelo k odchylnému jednání. Pokud by toto však mělo nastat, pak tyto, toto odchylné jednání je identifikováno a jsou udělána příslušná opatření proti těmto společnostem. Portugalsko má již zvláštní jednotky, takzvané justiční policie, Eh, ze strany státního zastupitelství. Existují různé odbory ve finančních ve finanční oblastech, které identifikují společnosti a také nevyjasněné finanční toky. My využíváme všechny informace a spolupracujeme se všemi aktéry protože my máme systém s nízkými daněmi, který je důležitý pro rozvoj Madeiry. Ale důležité je, že tato nízkodaňová politika se nesmí dávat do souvislosti s ilegálními praktikami. Děkuji vám, pane ministře. Vy jste hovořil o tom, co bylo změněno od roku 2012 a že jste také přijali legislativu EU společně s Portugalskem. My jsme 21. 22. června se bude konat Maiden Mission eh, do Lisabonu, kde se sejdeme s příslušnými orgány z finančního sektoru. Děkuji vám za vaše písemní eh, odpovědi, zatím jsme je nemohli vyhodnotit a nyní by měli přijít eh, na řadu naši dva spoluspravodajové a pan Jepe má nyní slovo jako první a pak následuje pan Ježek. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já budu hovořit velice stručně. Když jste zmiňoval novou legislativu od roku 2011 a 2012 a společnosti, které společnosti o Madeiru, můžete říci, kam tyto společnosti odešly? Vy jste zmínil tady Lucembursko a chci se také zeptat na důvody, proč tyto společnosti odešly vy nám toto, tuto odpověď můžete poskytnout i písemně. A také zóna volného obchodu, která, byla, která vznikla v 80. letech, tak myšlenkou bylo zaměstnat místní obyvatelstvo. A vy jste se o tomu také, vy jste se o tom také zmínil, ale letos bylo zveřejněno vyšetřování, které vedlo k závěru, že ředitelé společností, které jsou zaevidovány na Madejře, jsou to například ředitelé, jedna osoba, která byla ředitelem 300 společností. A Můžete nám toto také vysvětlit? Já chápu vaše eh, transparentní prostředí, o kterém nyní hovoříte, ale když hovoříte o tom, že není, neexistují žádné spekulace a také například, že neexistuje praní špinavých peněz, jak může být jeden člověk ředitelem 300 společností? Děkuji, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v roce 2011 daňové výhody byly ukončeny a v tomto systému nebylo nutné vytvářet nové pracovní příležitosti. A jak již jsem řekl, tak v roce 2011 bylo fungování tohoto systému ukončeno, pak e, začaly platit nová pravidla a sice podniky platily daň z příjmu právnických osob ve výši 3% a bylo také důležité vytvářet nové pracovní příležitosti a vzhledem k tomu také mnoho společností opustilo Madeiru a zůstalo u nás pouze 1500 společností ze 6000 a to souviselo také s podmínkou vytvářet pracovní příležitosti. Tyto společnosti opustily Madeiru, odešly do jiných jurisdikcí, do Nizozemska, Lucemburska, ale také do Rakouska. Ale například banky Eh, odešli například do Miami či do Hongkongu a nebo také do Lucemburska. Od roku 2012 jsme měli, byl tedy lucemburský velvyslanec, který přijel na Madeiru, aby eh, dostal seznam společností, kteří, které pracují na Madejře tak, aby je převedl do Lucemburska. Vy tedy vidíte, že skutečnost, že tyto společnosti opustili Madejru, že to neznamená, že odešli z Evropy. On, tyto společnosti se přestěhovaly do daleko rozvinutějšího území, než je Madeira, která je v, na okrajovém místě. O tom se také hovořilo. Tak také se hovořilo o tom, že jedna osoba může být ředitelem několika eh, stovek společností. A toto vyšetřování se týkalo minulého období, kde jsme měli 6 tisíc společností které získávaly daňové výhody, ale tento systém již neexistuje. Nevím, zdali to bylo skutečně tolik společností, jak se o tom hovoří, třeba 300 podniků na jednu osobu, ale dnes vypadá situace úplně jinak. A to znamená, že v, na autonomní území Madeira se aplikuje jak pracovní právo také pracovní právo Portugalska a tak je také možné, aby jedna osoba mohla pracovat na částečný pracovní úvazek pro několik společností, ale tady jste se také ptal na to, zda jedna osoba může být ředitelem několika stovek společností a to již dnes není možné. Uh, tento systém, který byl dříve možný, byl ukončen v roce 2011. Děkuji vám, pane ministře. Pokud se týče fond mm, Monseka, tak tady byl dokonce, byla jedna osoba ředitelem tisíce společností. A nyní pan Petr Ježek. Thank you, chair, minister. Děkuji, pane předsedo k pracovním místům. Údaje, které obdržela Evropská komise, se získávají prostřednictvím dotazníků, které vyplňují společnosti. A mě by zajímalo, jestli existuje nějaká, nějaký systém ověřování těchto údajů ze strany úřadu, jestli ty údaje jsou správné nebo ne. Moje další otázka se týká toho, co už říkal Jepe Kopold. A sice jde o implementaci čtvrté směrnice o praní špinavých peněz a o skutečných vlastnících, kdy je už možné v situaci, kdy není možné identifikovat skutečného vlastníka, tak se místo něho označí za toho vlastníka člen představenstva, vy ale říkáte, že už není možné ten systém, aby v eh, představenstvu byli lidé, nebo stejní lidé seděli v představenstvech tolik, tolika společností. Můžete mi vysvětlit, jakým způsobem to teď funguje? Děkuji. Máte slovo. Děkuji za otázku. Co se týče vytváření pracovních míst, podniky musí splnit několik požadavků, musí eh, odevzdávat eh, údaje podle národní legislativy. Stejně tak eh, musí předkládat měsíční zhrnutí o mzdách A potom národní orgány musí analyzovat eh, tyto údaje a podle toho přistoupit k dalším opatřením. Jsou proto pravidla na národní úrovni, která se vztahují na údaje o pracovních místech. Co se týče majitelů společností, ti eh, jsou zveřejňováni. A to v důsledku legislativy, která byla přijata nedávno, kdy eh, jsme si vědomili, že chceme vědět ve všech případech, kdo je skutečným vlastníkem společnosti. Stejně tak eh, je teď navržen nový zákon, který se projednává v, pardon, v portugalském parlamentu a tento zákon by měl jít ještě dál, měl by zajistit, že budou úřady proaktivně zkoumat skutečné vlastníky a příjemce některých transakcí. Ty budou muset být registrováni v rejstříku. E ten rejstřík bude muset mít informace o tom, kdo jsou všichni skuteční vlastníci společnosti. Je to tedy celostátní legislativa. která se vztahuje i na všechny podniky, které jsou, které působí ve volné zóně na Madejře. A tím pádem máme prostředky na to, abychom mohli odhalit eh, všechny toky kapitálu. Jde tedy o veškerý kapitál, který se pohybuje v Portugalsku a eh, tím pádem i na Madejře. Děkuji, tím jsme vyčerpali řečníky za jednotlivé politické skupiny a teď za tedy přistupujeme řečníkům za jednotlivé skupiny, pan Melo za EPP. Děkuji, pane eh, předsedo. Já bych vás tady chtěl velmi srdečně přivítat, pane Gonzáleši. Myslím, že se tady objevují dva různé přístupy. Za prvé je to přístup socialistické strany, zejména Anny Gomeš, eh, kteří označují tato finanční centra za Eh, daňové ráje, které využívají eh, lidé k daňovým únikům. Ale my, nebo v naší straně, si nemyslíme, že je to správné takto osočovat tyto regiony. Víme, že tyto regiony eh, mají zvláštní statut z titulu svého, své zeměpisné polohy a myslím, že se akceptuje, že mají nárok na tento zvláštní režim, aby vykompenzovali eh, svoji polohu. V tomto případě nejen, že jde o ostrov, ale je to velmi eh, vzdálený ostrov a 20% daňových příjmů Madeiry pochází právě z této volné zóny. Je to velký zdroj příjmů, pracovních míst a prostředků na investice. Ty údaje jsou velmi zajímavé. Portugalsko je například země, která má třetí největší rejstřík loďarských společností v Evropě. Rozhodně to není nic špatného. Má to i několik dalších evropských zemí. A teď eh, se ta pravidla trochu mění, ale já si pořád myslím, že to je trochu nespravedlivé se na Madeiru dívat tímto způsobem. Já se chci zeptat, jestli ta pozornost, která se tomu věnuje, brání výběru daní na Madejře, nebo znevýhodňuje Madeiru. Nevím, jestli na to budete moci odpovědět krátce, pane ministře. Myslím, že většinu eh, z těch věcí, o kterých tady byla řeč, už jste říkal sám, ale prosím, můžete zareagovat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji eh, za tuto otázku. Moje odpověď je jednoduchá, jasná. Ano, tato pozornost eh, měla negativní dopad na reputaci Madeiry. Eh, má to tedy dopad i na finanční situaci našeho regionu. Asi 20 našich daňových příjmů pochází od těchto společností. A co je ještě důležitější na Madejře, je eh, to, že ty společnosti, které odsud odcházejí, jdou do eh, mnohem rozvinutějších regionů v Evropě. A neustále úsilí podsouvat Madejře nezákonné praktiky má negativní dopad na Madejru, což je, jak víte, Jeden z těch odlehlých regionů má vysokou míru nezaměstnanosti a ve skutečnosti z toho má prospěch řada mnohem rozvinutějších regionů v Evropě. V mnoha případech my ani vlastně nevíme, kam ten kapitál šel. protože víme, že ty eh, jiné regiony nebo země v Evropě jsou mnohem méně transparentnější. Madeira je malé soustroví, je velmi odlehlé, nemá eh, žádné zastánce v Evropě a v podstatě od, pokud ty peníze jdou eh, odsud pryč, tak jdou do méně transparentních regionů. A já si myslím, že to není dobré pro Madeiru, která by se sloužila zvláštní podporu. Ale přitom nejlepší fotbalista na světě, Ronaldo, eh, je z Madeiry, což máte trochu jako kompenzaci. Ale teď dávám slovo Aně Gomeš. Děkuji. Eh, já vás tady chci přivítat, pane Gonzálesi. Dnes eh, už je to asi 30 let, kdy vznikla na Madejře tato volná zóna, což byl tehdy ústupek centrální vlády. Teď eh, se obnovilo eh, toto právo. Víme, že regionální vláda v tom má také menšinový podíl. Nicméně účetní dvůr řekl, že by tato koncese na provozování té volné zóny měla být předmětem eh, výběrového řízení, že tedy to udělení té koncese nebylo úplně v pořádku. Jak eh, na to zareagujete vy? To, co se dělo v letech 2017-2014, eh, v té době se nepublikovaly žádné údaje o transferech kapitálu mezi Madeirou a daňovými ráji, přestože existoval zákon, kterým se transponovala směrnice o boji proti praní špinavých peněz. Proběhl i soudní eh, soudní přednávání Madeira. Ten případ prohrála, nicméně volná zóna byla toho názoru, že zveřejní těchto údajů by nebylo pro ně dobré, že by to mohlo mít dopad na zaměstnanost. Pořád si myslíte, že transparentnost je špatná pro eh, volnou zónu na Madejře? Děkuji. Co se týče no, udělení koncese, ta naprosto vyhověla portugalským zákonům. E, na účetní dvůr se to dostalo teprve minulý týden. E, účetní dvůr e, to zprostil jakékoliv obvinění a je také pravda, že tam máme přímý podíl, 37% podíl ve společnosti, která provozuje tuto volnou zónu. Nebo tak to bylo v minulosti. V současnosti je to 72%. Všechno eh, všemu dochází v souladu s legislativou a příjmy eh, z této koncese jsou podle nás odpovídající. My si myslíme, že je dobře, že veřejný sektor je eh, největším podílníkem. A také nemáme žádný problém s transparentností. Je to soukromá společnost, která spravuje volnou zónu, veřejný sektor tam má, nebo regionální vláda tam má svůj podíl a ten systém podle nás funguje velmi dobře. A my nemáme žádný důvod, proč bychom v tom neměli pokračovat v tomto partnerství. Co se týče transferů kapitálu, je naprosto v našem zájmu, abychom zajistili, že k ním eh, bude eh, docházet transparentně, že budou eh, vykazovány, oznamenány, aspoň to je v zájmu portugalské vlády, která má na starosti publikaci těchto dat. My usilujeme o to, aby všechny transfery byly správně vykázány, Já jsem eh, dokonce působil na, eh, v centrální vládě v té době. A mohu říci, že ani v době, kdy neexistoval žádný zákonný eh, základ pro publikaci těch dat, tak jsme to dělali. Myslíme si, že je dobře, že Madeira plně zveřejňuje všechny podobné údaje, nejenom mm, pro občany, kteří eh, se s tím chtějí seznámit, ale také proto, že chceme vyhnout jakémukoliv podezření, že se u nás odehrává něco nekalého. Takže je v našem zájmu být popředí a přede všemi ostatními regiony. Od roku 2012 každý rok zveřejňujeme seznam společností, které jsou zaregistrovány v našem autonomním regionu. A vždycky prověřujeme, že má jich. máme údaje o skutečných vlastnicích a všechno. To se potom zveřejňuje na stránkách daňového úřadu. Každý se na to může podívat bez jakéhokoliv omezení. A každý rok se tyto údaje zveřejňují. A co se týče transferu kapitálu do offshoreových eh, regionů, to je věc, která spadá do pravomocí centrální vlády a museli byste se obrátit na eh, ministra portugalské vlády, proč tyto údaje zveřejňovány nebyly. My to děláme, my nechceme, aby vzniklo jakékoliv podezření z těchto praktik. Já mám dvě připomínky. Nejprve ten příslušný ministr, i ten eh, je na našem seznamu pozvaných hostů. A za druhé mám ještě jednu prozbu. Pokud je, eh, existují ještě nějaké mezery v těch eh, zveřejňovaných informacích, tak se na vás obrátíme později. A teď za EKR Jurko Runen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mielenkiintoisista näkemyksistä. Děkuji pane předsedo. Děkuji i za tyto velmi eh, zajímavé poznámky. Při zkoumání situace v evropských daňových rájích je velmi zajímavé, že můžete na internetu zdarma nebo za velmi malý poplatek získat informace o společnostech, které jsou tady zaregistrovány. A údaje, které máme z roku 2015, ukazují, že u některých společností tomu tak není. Jsou společnosti, které nezveřejňují své daňové E, údaje. Jak je to možné? Jak by bylo také možné zajistit, aby ta transparentnost byla plně zajištěna v té volné zóně na Madejře? Bude potřeba tu legislativu znovu přijmout. S kým spolupracujete na přípravě této legislativy? Budete e, si například e, dožadovat i analýzy od daňových společností. Myslím, že to bylo celá řada otázek. Můžete na ně odpovědět. Děkuji eh, za tuto otázku. Předpisy, eh, které platí v Portugalsku, se vztahují na všechny společnosti. A my máme ještě dodatečné požadavky na společnosti, které jsou zaregistrovány ve volné zóně na Madejře. Tak to eh, v praxi opravdu je. Měl bych asi také jasně prohlásit, že Madeira rozhodně není daňový ráj. Je to jurisdikce s nízkými daněmi, ale rozhodně to není to, čemu bychom mohli říkat offshore centrum nebo daňový ráj. Je to plně transparentní region, a je to naprosto v souladu s pravidly EU a OECD. Všechny požadované informace se sbírají všechny společnosti, které zde jsou slezené, ať už to jsou daňoví poradci, právníci, anebo skutečně společnosti, tak musí splňovat všechny tyto požadavky a to stejným způsobem jako ostatní společnosti v Portugalsku, takže žádná ne- nejasnost nebo netransparentnost tady není. Účty společností jsou eh, veřejné. Existuje také veřejný obchodní rejstřík, i ten je veřejně přístupný. A podle mě je to tedy tak transparentní, jak je jen možné. Někteří dokonce hovoří o tom, že některé velké mezinárodní společnosti sem kvůli tomu právě přicházejí a usazují se. A e, my bychom vlastně bez těch údajů ani nevěděli, kdo jsou skuteční vlastníci těchto společností, které tu usazeny jsou. Ta legislativa je každopádně celostátní, mají na starosti centrální orgány a Madeira nehraje žádnou aktivní roli v e, tom, jak ovlivňovat tok těchto informací. Musíme spolupracovat s centrálními orgány, s centrální bankou, s daňovou zprávou i s státními zástupci a máme všechny informace, které potřebujeme pro to, abychom mohli tvrdit, že Madeira je naprosto transparentním regionem, který odpovídá pravidlům OECD a Evropské unie. Děkuji, pane ministře, to všechno zní velmi eh, přesvědčivě. A e, jako další má slovo Louis Michel za liberály, za ALDE. Děkuji. Já bych nechtěl ani tak moc vstupovat do té portugalské debaty, ale chtěl bych vyjádřit e, svůj názor, který mám na to, co jste říkal. Já si myslím, že tady jde o to, jak zjistit, jestli, jestli ta kritéria ve volné zóně eh, eh, skutečně eh, platí. Já, vy jste říkal, že nejste daňový raj, vy jste říkal, eh, že jste eh, centrem s, nebo regionem s nízkými daněmi, ale si myslím, že do určité míry to je daňový raj. A já vám to nějak nechci vyčítat nebo vyčítat to portugalským úřadům. Já si myslím, že eh, my jsme tady, abychom zjistili, jak je možné, že v těchto zvláštních podmínkách, které platí na Madejře, se eh, vlastně podařilo až do roku 27 prodloužit trvání té koncese na provozování volné zóny. Měl bychom se na to zeptat komise, já si nemyslím, že to je správné. Já rozhodně nic nechci eh, vyčítat eh, Madej, nebo vládě na Madejře, nebo portugalské vládě, ta se drží těch pravidel, které v současnosti platí ale myslím, že ta naprosto zásadní otázka je zjistit, proč komise až do roku 27 prodloužila trvání této volné zóny. A myslím si, že dále se těmto otázkou zabývat nemusíme. Děkuji Louis Micheli a můžete na to zareagovat. To pozvání zástupce komise přijde teprve později. Děkuji pěkně. Otázka, jak je možné, že systém eh, panující na Madeře byl ze strany komise prodložen. Na základě článku 143 existují zvláštní režimy pro regiony, které jsou na periferii Evropské unie. To platí pro Madeiru. Je to malý ostrov uprostřed oceánu, kde nejsou žádné přírodní zdroje a tento ostrov plně závisí na turistickém ruchu. Proto máme také tento systém volného obchodu, tak abychom podpořili rozvoj svého regionu. To je ten důvod, proč Evropská unie tento systém přijala, akceptovala a nyní bych rád ještě poukázal na ten článek smlouvy o EU. Otázka tedy, na základě čeho se tak stalo, to, co jste právě popsal. Nyní Fabio Di Mazi za GUE. Děkuji, pane předsedo. Pane státní tajemníku, slyšeli jsme, že jednak Madera není daňovým rájem, za druhé, e, neděje se tam nic nezákonného za třetí, komise vše schválila a za čtvrté, v EU jsou jiné e, daňové ráje. Já si myslím, že vy jste daňovým rájem. E, díky informacím víme, že u vás se děje něco nezákonného. A nyní bych rád citoval mluvčího, který uvedl, že Volný obchod, ta zóna volného obchodu je hybnou silou ekonomiky, ale ne, že to je všechno v souladu s, před, s předpisy. V roce 2014 tam bylo 1800 firm, eh, které nabízely několik tisíc pracovních míst a Bayerische Rundfunk eh, uvedl na základě údajů z roku 2014, že někteří vedoucí Eh, jsou eh, uvedeni u desítek, dokonce stovek firm. Pokud člověk pracuje pro eh, více než jednu firmu, tak se to všechno objeví v statistikách o pracovních místech. Rád bych tedy věděl, zda jste uvedl pravdu, protože to od vás tento výbor očekává. Za druhé, dovolte otázku, co máte v úmyslu po roce 2027, až ten systém vyprší? jak vypadá vaše strategie na to následující období. A za třetí, ehm, podíl eh, eh, finančního sektoru se také podílí na růstu HDP a eh, jak se to obráží na kvalitě života většinou obyvatelstva na Vaneře? Děkuji. Prosím, máte dvě minuty, pane ministře. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o Madeiru, tak mohu říct, že my jsme oázou, ale ne tou daňovou. Pokud jde o otázku zaměstnanosti, tak k tomu bych uvedl to tež, co jsem řekl již úvodem. Máme systém 1, kde v rámci kterého působí 6 tisíc společností. A ta situace se změnila od té doby, kdy uh, jsme měli registrováno 6 tisíc podniků, nyní jich je o 1500 více. Takže musím říct, že to je spravedlivý systém a vedeme také jednání s generálním ředitelstvím KOM. Jsou to obtížná jednání, ale v rámci nich bylo umožněno, aby se tento region nadále rozvíjel a vzali jsme v úvahu vše, co požadovala Evropská komise. Všechny otázky, o kterých zde hovoříme, byly pro nás velice důležité, například praní špinavých peněz, financování teroristické činnosti a tak dále. My se domníváme, že eh, Madeiru lze spojovat s těmito dvěma eh, okruhy problémů. pokud jde o potírání financování um, teroristické činnosti a potírání uh, praní špiravých peněz, tak uh, k tomu komise vydala příslušné pokyny, které my plníme, které je potřeba brát v úvahu. Samozřejmě musíme eliminovat situace, uh, kdyby se hospodářské subjekty um, chovali nezákonně na, na manéře. Máme HDP, který je nižší než evropský průměr a to je také důvod, proč právě uh, na Madéře je velice důležité to Mezinárodní obchodní centrum. Veškerá činnost je prověřována a to na základě údajů z roku 2020, oproti kterému už to roku tedy HDP klesl. Pane ministře, ta otázka, která se týkala statistiky na pracovním trhu, čili vztah mezi eh, skutečným, skutečnou zaměstnaností a eh, počtem pracovních míst, které se vykazují. Pokud eh, nemůžete nyní tuto otázku zodpovědět, prosím o písemnou odpověď. Heidi Hautalerová za zelené. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, jsem si jistá, že váš ostrov je rájem a ještě se na něj musím podívat tak, abych přispěla k tomu udržitelnému cestovnímu ruchu. Dovolte otázku. Byl byste pro posouzení dopadů speci- specifických opatření? Eh, která se týkala toho, této zóny volného obchodu. Eh, jaké dopady mělo vytvoření této volné zóny obchodu na hospodářství a tvorbu pracovních míst? Moje skupina podpořila v roce 2014 balíček pro nejzvládnější oblasti, eh, včetně eh, podpory místně produkovaného rumu a lihovin na Madeře. My bychom byli rádi věděli, že eh, tato opatření skutečně ekonomice eh, prospěla. Dovolte ještě otázku. Byly provedeny daňové audity, které by ověřily, že obchodní činnosti, které se probíhají na, které eh, se provádějí na Madejře, skutečně přispěly ke tvorbě pracovní míst. My totiž víme z jiných zemí, že společnosti mohou zneužívat tento typ speciálních opatření a v reálu nevytvářejí pracovní místa. Poslední otázka, pane ministře, se týká transparentnosti. Mám totiž dojem, že Madeira již nyní utrpěla um, určitou ztrátu renomé díky tomu, že je označována za daňový ráj. My chceme přispět k tomu, aby v Evropské unii neexistovaly daňové ráje a aby všude byly transparentní pravidla, která budou všude dodržována. Děkuji. Nyní prosím, pane ministře, odpovězte na otázky. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o to posouzení dopadů vytvoření zóny volného obchodu, tak samozřejmě my jsme pro takovéto posouzení dopadů. Od roku 2011 plníme všechna pravidla pro uh, státní dotace. Poskytujeme veškeré informace, A smyslem je zajistit správné posouzení tak, aby Mezinárodní obchodní centrum mohlo být eh, také podrobeno takovému to hodnocení. A od roku 2014 je tato činnost velice intenzivní. Pokud je o otázku transparentnosti, činnosti zóny volného obchodu a zóny s nízkým zdaněním, tak eh, my máme pocit, že skutečně zde by měla panovat plná transparentnost. Domníváme se, že musíme vyvrátit jakékoliv podezření, jemuž bychom mohli čelit. Nesmíme zapomínat, že takováto místa existují všude na světě, včetně Evropské unie. Myslím si, že musíme také mít na paměti to, že Madeira je jedním z nejvzdálenějších eh, regionů, dále zásahu prostřed oceánu, je to ostrov. A myslím, že by mohla být příkladem toho, jak by tento proces mohl fungovat v budoucnosti. Nemyslím si, že byste ve svých snahách měli e, začínat u těch e, nejvíce znevýhodněných e, regionů, těch nejzdálenějších regionech. Pokud chcete upravit tu jurisdikci pro daňové otázky, tak si myslím, že Madeira toho může být také součástí. V roce 2012, jak jsem řekl, řada společností Madeiru opustila a Eh, vydala se do zemí, jako je Portugalsko, do bohatších zemí. Děkuji pěkně. Eh, my jsme o tomto hovořili již při té misi v Lucembursku. David Coburn, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pan ministr vedl, že peníze a společnosti, které opouštějí Madeiru, míří do Hongkongu a mimo eurozónu. Madeira ale potřebuje peníze, potřebuje zaměstnávat lidi. Eh, vy jste říkali, že je tady eh, o 20% nižší zdanění. Ale to je kapitalismus. Co je na tom špatného? Evropa není schopna konkurovat z hlediska daní. Takže nelze se divit, že eh, společnosti míří do Hongkongu a v souvislosti s Brexitem těchto společností bude ještě více. Potřebujeme mít eh, lepší konkurenceschopnost z hlediska uh, daňové politiky. Nesmíme trestat prostřednictvím daní. Uh, tento výbor samozřejmě by si uh, přál, aby tato daňová politika byla aplikována spravedlivě. Není možné eh, si terorismus jakožto výmluvu pro opatření, která nejsou atraktivní. Je to pouze eh, výmluva pro to, aby daňoví poplatníci eh, platili ještě více Eh, těm, eh, kteří požívají eh, vysoké platy a kteří mají také vysoké penze. Já si myslím, že nelze si brát terorismus jakožto jedinou výmluvu pro tato neatraktivní opatření. Určitě není možné um, řešit tuto problematiku tím, že se soustředíme na země malé jako Madeira. Děkuji pěkně. Já si myslím, že vzhledem k tomu, že ta jednání o Brexitu ani ještě nezačala, tak uh, uh, asi uh, je předčasné uh, mluvit o tom, jestli se to pro Británii vyplatí nebo ne. Takže prosím, uh, můžete, pane ministře, říct něco k tomu obecnému zdanění? Nemusíte, ale můžete. Takže toto bylo také prohlášení. Nyní Markus Falber za EVP. EPP. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, se zabýval také eh, tím tématem Madeiry, eh, podobně jako Barry Schoenfunk. A dneska tady mám několik stránek mezinárodních daňových poradenských forem, eh, které hovoří o tom, jak lze eh, řešit tu otázku eh, zaměstnanosti na Madejře, tak, aby nebylo nutné vytvářet další náklady a situace řešit. Určitě není nutné peníze převádět do Panamy. Není potřeba být daňovým rájem. Já si myslím, že změna eh, daňového eh, systému na Madejře eh, nebude, ne, nesmí být ku prospěchu Portugalska, ale Madejry. Pokud by se tam zvyšovaly daně, tak by samozřejmě byl problém s podporou ze strany EU. Mezinárodní obchodní centrum na eh, Madejře eh, je ještě zvýhodněno z hlediska daňové zátěže. Děkuji pěkně. Prosím, pane ministře. Takže to byly otázky. Eh, které obráží aktuální situaci. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji, pane poslanče. Samozřejmě si přejeme, aby se na Madejře usazovalo větší počet eh, společností, aby se tam rozjel hospodářský život. Ale v rámci toho systému Eh, to je takzvaný čtvrtinový systém, eh, tam jsou právě možnosti, aby podniky fungovaly do roku 2027. Ovšem, bude se tak dít eh, v rámci pravidel, který, který byl přijat ze strany Evropské komise. tomu samozřejmě tedy patří i opatření, která byla přijímána na úrovni EU. Ta pravidla platí jak pro nás, tak pro Portugalsko. A, a portugalská vláda a portugalský parlament e, e, budou přijímat adekvátní zákony. A během tohoto období se budeme snažit přilákat na Madeiru maximum společností. V rámci tohoto rámce se snažíme eh, přilákat podniky na madajerskou půdu a tím pádem zvýšit daňové příjmy a potažmo zvýšit zaměstnanost. Jak už jsem řekl, závisí naše činnost eh, na eh, příslušném zákonem rámci, který platí pro Madeiru ten eh, národní eh, rámec eh, se zkoumá v rámci zjišťovací mise. K tomu se ještě vrátíme. Jsou ještě. Já jsem, promiňte, nedostal otázku. Já tady nedostal jsem odpověď. Pokud jde o Takže na Madejře eh, je společnost, která je vedena eh, ředitelem, který sídlí na Madejře a eh, nebo tím, který se na Madeře vyskytuje často. Já se omlouvám, tady to je klasická věc. My jsme to zjistili i jinde na světě. Jde o to, že při zakládání firem se lidé dopouštějí lží, vytvářejí falešná Eh, pracovní místa, ta pracovní eh, místa, která se podle vás eh, nalezají v tom obchodním centru, to, to je lež. Myslím, že lžete sami sobě i nám. Na to se ještě podíváme. Pane ministře, prosím o závěrečné slovo. Určitě tam ta pracovní místa nejsou v jedné míst, eh, budově, jak jste, jak jste řekl. Nic takového neexistuje. Jak jsem řekl, máme zákonný rámec, eh, který je možné přeskoumat a eh, pokud zjistíme nesrovnalosti v rámci tohoto zákonného rámce, tak samozřejmě dojde k příslušným postihům. To je standardní postup. Zákonný rámec, jeho ověření a případný postih. Prostě. Od roku 2011 se eh, tato pravidla eh, sledují ještě přísněji. A samozřejmě my jsme tu tvorbu pracovních míst spojili s eh, daňovými úlevami. Takže ne všechny otázky byly zodpovězeny, poprosíme vás ještě o písemné odpovědi. Budeme o tom hovořit, e, až budeme v Lisaboru. Každopádně, pane ministře, děkuji za vaši účast, e, děkuji za vaše odpovědi a pokud se nemýlím, tak teď je čas, abychom si udělali pětiminutovou přestávku na druhé kolo. Děkuji pěkně, pane ministře. Určitě budeme mít na Madajře, e, na té periferii EU, se seznámit s realitou. Děkuji. Takže pět minut přestávka a poté budeme pokračovat.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 Takže nyní budeme pokračovat v naší rozpravě a to druhý panel. Gibraltar a Normandské ostrovy. Máme tady celou řadu řečníků, se kterými vás seznámí James Tipping, ředitel financí v Gibraltaru, Richard Walker, ředitel finanční policie v Guernsey a Colin Powell, poradce v mezinárodních záležitostech premiéra na Jersey. A potom ještě George Perman, Eh, poradce pro finanční trestné činy z Jersey. A vidí, vítám ještě další hosty, eh, například kolegu, který byl také kolegou v Evropském parlamentu v minulosti. A dámy a pánové, dnes jste viděli, jak to tady probíhá a já nechci nyní dělat dlouhou předmluvu, eh, také Tři další řečníci mají možnost sedmiminutové prezentace a pak budou následovat pětiminutové otázky a odpovědi. Začínám Gibraltarem a panem Jamesem Tippingem. Prosím, dávám mu tímto slovo, vy jste na řadě jako první, pane Tippingu. Pane předsedo, vážení kolegové, jmenuji se James Tipping a jsem ředitelem Finančního centra pro vládu eh, Gibraltaru a doprovází mě pan Carreras, který je zvláštní poradce pro daně a správu. Děkujeme vám za to, že před vámi můžeme vystoupit. Gibraltar je autonomní a finančně nezávislé území, eh, eh, zámořské území území Spojeného království. My, na nás se vztahují pravidla společného trhu, jako je volný pohyb osob a také volné poskytování služeb. My však nejsme součástí celní unie a nevztahuje se na nás režim DPH EU úpravy se na nás přímo vztahují a my také transponujeme směrnice EU. Toto se také zahrnuje veškerá opatření týkající se finančního dozoru, e, přímého zdaňování a opatření proti praní špinavých peněz. Naše daň z příjmu právnických osob je 10% a z daň z příjmu z přirozených osob je 25 My eh, máme u nás především tři oblasti, což je pojišťování, pojišťnictví, fondy a také banky a trusty. Eh, pojišťovnictví je u nás největší oblastí. Pojišťujeme 20 eh, vozidel, které jsou registrovány ve Spojeném království. Máme 55 pojišť pojišťoven, které u nás působí. Máme 14 bank, které většinou poskytují maloobchodní služby běžným zákazníkům Gibraltaru. Celkové vklady eh, bank činí asi 5 200 eh, milionů liber. 70% těchto vkladů eh, souvisí s pojišťovnictvím a asi 10% těchto vkladů jsou vklady rezidentů Spojeného království. Máme 68 registrovaných eh, poskytovatelů a správních eh, firm pro trusty a společnosti. Máme 15 tisíc společností, které eh, se zabývají řízením a zprávou aktiv. Eh, fondy vznikly v poslední době a máme celkově 80 fondů. Takže s výjimkou pojištění motorových vozidel, tak musíme říci, že náš finanční sektor je malý, ale je důležitý pro naši národní ekonomiku, neboť generuje 20 HDP a pracuje tam 16 našich obyvatel. Nyní také počítáme s tím, že dojde k Brexitu, ale Spojené království hodla na dále s námi spolupracovat a tak se náš ekonomický model nebude muset měnit a bude přinášet další příležitosti, protože budeme jediným územím v Evropě, které bude mít automatický přístup ke Spojenému království v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a investic. Gibraltar také Eh, transponuje směrnice EU a poskytuje informace v souladu se standardy OECD. Tyto výměné informace si vyměňujeme s 98 zeměmi. My také jsme dospěli k tomu a zjistili jsme, že jsme byli začleněni do stejné oblasti v oblasti transparentnosti, jako je Spojené království Německo a USA. My tak také poskytujeme informace v rámci FATKA do Spojených států. Gibraltar eh, také bude poskytovat daňové informace všem členským státům EU od září 2017 v současné době eh, u nás také uplatňujeme společné standardy oznamování a my budeme poskytovat podle těchto standardů informace prvním zemím od září 2017. Eh, Gibraltar postihuje všechny trestné činy v oblasti praní špinavých peněz. Naše legislativa, systémy a administrativní praxe roce byly také testovány FATF a měnovým fondem a budeme také kontrolováni procesem Manival v roce 2018. E, e, stanovili jsme, delegovali jsme národního koordinátora pro AML a spolupracujeme s dalšími orgány a také implementujeme veškeré směrnice. Máme na Gibraltaru jednotku pro finanční spravodajství a spolupracujeme v rámci skupiny Egmont eh, se všemi členy. My si také uvědomujeme, že vyhýbání se daním je základní eh, trestný čin pro praní špinavých peněz. A právě proto jsme také vytvořili centrální rejstřík skutečných vlastníků eh, za podmínek čtvrté AMLD. Směrnice směrnice a rejstřík vstoupí v platnost 26. června 2017. Gibraltar také se zavázal k automatické výměně informací rejstříků o skutečných vlastníky. Po Brexitu Gibraltar nadále bude dodržovat závazky v oblasti výměny informací a my potom se rozle, rozhodneme, zdali budeme dobrovolně provádět eh, novou legislativu EU a nebo zdali schválíme příslušné mezinárodní standardy. Eh, děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Tippingu. Jestliže je to, jestliže tomu bude tak, jak jste to právě řekl, a také budou existovat ony rejstříky, o kterých jste hovořil, pak se dá dospět k závěru, že Gibraltar bude patřit k pokrokové jurisdikci. Děkuji vám a nyní dávám slovo Richardovi Vokrovi který bude hovořit za Guernsey. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já se jmenuji Richard Walker. Jsem eh, ředitelem oddělení pro boj proti finančním trestné činnosti. Vedle mě je Rob Gray, který je zástupcem vlády pro mezinárodní daňovou politiku. Pracuji v oblasti dohledu nad bojem proti praní špinavých peněz na Genzi. Dělám to už více než 20 let a v této době všechny eh, naše místní vlády usilovaly o plnění mezinárodních standardů. To není vnímáno jako jedna z možností, ale jako povinnost. Abych to doložil, tak eh, parlament na Genzi jednohlasně hlasoval pro to, aby se schválilo zavedení zákona, jimž by se zavedl rejstřík skutečných vlastníků společností. Úřady na Genzi také věří v to, že je potřeba eh, se zapojit do úsilí mezinárodního společenství při vytváření standardů a je potřeba monitorovat a vynucovat si dodržování těchto standardů. Já například jsem se účastnil na práci FATF, Manivol a Egmont. A stejně tak jsem eh, mnohokrát hodnotil uplatňování těchto standardů v jiných jurisdikcích. Můj kolega Bob Ray zastupuje Ganzi v globálním fóru OECD, eh, v Peer Review Group a také ve skupině pro automatickou výměnu informací. Eh, dále se zabývá BEPS a vykazováním země od země. Rob také hodnotil celou řadu dalších jurisdikcí jako hodnotitel pro globální fórum. Kenzi je eh, korunním eh, územím, děliší se tedy od zámořského území, jako je Gibraltar anebo Karibské ostrovy. Není součástí Spojeného království a není zastoupen v britském parlamentu. Britský parlament tady nemůže přijímat legislativu pro Genzi bez souhlasu Genzi a je také obvyklou legislativní praxi, že Spojené království vede konzultace před tím, než vstoupí do nějakého mezinárodního závazku. Eh, proto eh, Guernsey eh, se stalo stranou celé řady mezinárodních dohod, kde je jednou ze stran také Spojené království, jako je například Umluva Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Vztah s Evropskou unii je popsán v protokolu 3 smlí, smlouvy o přistoupení do Evropského hospodářského společenství z roku 72 v rámci tohoto protokolu je Genzy součástí celního území Evropské unie. Máme tady také volný pohyb zboží mezi Genzy a členskými státy. Nicméně Genzy není součástí jednotného trhu s finančními službami a nemá povinnost implementovat příslušné směrnice. Genzy je také třetí zemí pro účely evropské legislativy v oblasti finanční trestné činnosti a daní. Nicméně Genzi dobrovolně eh, takovou nebo podobnou legislativu eh, přijímá. Například je to eh, směrnice o úsporách AML e CFT. Genzi dlouhodobě akceptuje standardy FATF, týká se to finančních služeb, a eh, většina těch společností usazených na Genzi eh, podléhá všem těmto požadavkům už roku 2000. Některé typy společností bank eh, byly předmětem této legislativy již předtím. Takže všechny tyto společnosti měly dlouhou dobu na to, aby se mohly připravit na plnění těchto požadavků. Úspěch naši splnění těchto standardů je možný potvrdit celé řady analýz a studií od roku 2000, také eh, v rámci eh, té bilaterální výměny informací o skutečných vlastnících s dalšími eh, státy. Například ta poslední hodnotící zpráva, která byla zveřejněna v lednu 2016 v rámci Maneval, poukazuje na solidnost právního rámce na Genzi například co týká due diligence u klientů a transparentnost informací o skutečných vlastnících a tady všude máme velmi vysoké hodnocení. Zpráva Manebo z roku 2016 také uvádí, že finanční instituce znají své povinnosti a eh, že mají profesionální systém pro to, aby eh, prokázali dobrou znalost svých závazků a mohli Eh, provádět kvalitně práci v ověřování skutečných vlastníků. Práva měnového fondu z roku 2010 také uvádí, že byly přijata, byla přijata opatření, která mají zajistit, aby právnické osoby, které jsou usazeny na Genzy, jsou transparentní, že přesné a že informace o skutečných vlastnících jsou k dispozici úřadům činným trestním eh, řízením a dalším kompetentním orgánům. Genzy byl také jedna z prvních jurisdikcí, která požadovala, aby vznikl rámec pro eh, boj pro eh, praní špinavých peněz. Guernsey také byl jeden z prvních eh, států, který zřídil zákonný rámec pro regulaci trhu a dohled nad těmito subjekty. Guernsey také zůstává jednou z mála jurisdikcí na celém světě, která má komplexní rámec pro obezřetnosti, regulaci a e, dohled nad e, těmito subjekty. Ty jsou neustále předmětem e, běžných kontrol ohledně všech aspektů jejich činnosti. Tato kombinace legislativy a monitoringu zajišťuje, že pouze firmy dodržující všechno to pravidla mohou působit na Genzi a že provádějí due diligence svých klientů a dodržují transparentnost o e, skutečných vlastnících, tak abychom měli k dispozici verifikované informace o e, skutečných vlastnících právnických osob. Tomu podléhají i banky a další finanční e, instituce. Kromě toho od roku 2008 musí všechny společnosti oznamovat Eh, jednatel, který je rezidentem na Genzi. a tito jednatelé musí také poskytovat informace o skutečných vlastnicích eh, rejstříku. Tento rejstřík je zajištěnou a eh, databází, ve které je možné vyhledávat si tyto údaje. A to samozřejmě není všechno. Úřady také eh, se zamyslí nad tím, jak by mohly nejlepším způsobem transponovat standardy FATF pro transparentnost právních vztahů. Zvažuje se tedy, že by se rozšířila mm, transparentnost i na výměnu informací dalšími jurisdikcemi. Genzi má kompetence na to, aby mohla tyto informace, informace vyměňovat. Genzi poskytuje zahraničním orgánům tyto informace už dlouhou dobu a velmi často jsme dobře hodnoceni ostatními státy za kvalitu a včasnost poskytovaných informací. A nyní daňové záležitosti, daňové úniky. Již teď hovoříte 8 eh, minut. Já eh, vidím, že máte před sebou ještě dlouhý text, který by trval dalších 6-7 minut nemohli bychom se omezit eh, na otázky potom? Tak ještě dvě minuty. Daňové uniky jsou uh, trestním činem, jsou výslovně také trestným činem podle legislativy eh, pro boj s praním špinavých peněz. Uh, Jenci plní eh, všechny mezinárodní standardy pro daňovou transparentnost a výměnu informací a také plníme iniciativu OSD o transparentnosti a efektivní výměně informací. A to již od roku 2002. Dovolili jsme také do multilaterální umluvy o vzájemné administrativní pomoci v daňových záležitostech od eh, června 2014. Byli jsme také jedním z těch států, který na to eh, přistoupil jako první. A příští měsíc Gence bude jedním z prvních signatářů dalšího multilaterálního nástroje pro smlouvu BEPS. A eh, ho, jsme standardně hodnoceni jako eh, jurisdikce, která vyhovuje všem mezinárodním pravidlům o prodaňovou transparentnost. Ten tak jsme dobrovolně přijali Evropskou směrnici o úsporách agenci bylo vyhodnoceno také jako stát, který plně hodnotí pravidla o etických kodextech. To také schválil ECOFIN. Kromě toho Genzi podepsala 60 bilaterálních eh, dohod o výměně daňových informací, včetně 23 členských států a také 13 bilaterálních dohod o zabrání dvojímu zdanění, včetně 4 členských států EU. Co se týče tzv. Panama Papers, právnická firma, eh, od které pocházely tyto informace, neměla žádné zastoupení na Genzi. Genzi to ale sleduje velmi pozorně a eh, máme vysoce postavené politiky, včetně premiéra Genzi, kteří sledují, jestli z toho nemůže vyplynout jakékoliv podezření na trestnou činnost. A naše orgány, které to eh, mají na starosti, potvrdily, že nejsou žádné důkazy o tom, že by naše subjekty byly využity pro eh, tuto trestnou činnost. Takže my eh, chceme i nadále věnovat značné zdroje pro to, abychom zajistili dodržování mezinárodních standardů o transparentnosti v oblasti skutečných vlastníků. Děkuji. Děkuji, pane Volkr. Hovořil jste celkem 11 minut. Všechno, co jste říkal, bylo sice v pořádku, ale my eh, máme nějaký daný časový rámec a ten musíme dodržet, eh, aby to bylo férové i k ostatním řečníkům. Bez dalšího chci dát slovo panu Kolinovi Paolovi, který je z ostrova Jersey. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, dovolte, abych nejprve eh, představil svého kolegu Žeče Pejmana, který má na starosti poradenství na, na um, úřadu ministerského předsedy. My se budeme samozřejmě snažit nadále um, plnit veškeré mezinárodní požadavky, pokud je o daňovou transparentnost, výměnu informací v daných otázkách a také Eh, řešit problematiku související s eh, praním špinavých peněz. Já vycházím z toho, že máte k dispozici odpovědi na své otázky, včetně přílohy. Pane předsedo, ve svém dopise z 4. dubna jste uvedl, že chcete, abychom informovali uh, o tom, co jsme zjistili v souvislosti s Panama Papers eh, v dubnu 2016. Eh, my musíme říct, že Jersey eh, plní standardy OECD, pokud je o informací na vyžádání od roku 2014 a také spolupracujeme v daňových otázkách podle příslušných úmluv. Eh, jakýkoliv členský stát od nás může vyžádat informaci. Od eh, roku 2014 také máme v praxi příslušné standardy pro výměnu těchto informací a eh, umožňujeme výměnu informací 52 státům, kam patří všechny členské státy s výjimkou Rakouska. Naše angažovanost v oblasti daňové transparentnosti a výměny informací Eh, rovněž eh, vychází z našeho členství v eh, inkluzivním rámci OECD. Naše závazky v oblasti mezinárodních daňových iniciativ se také obrážejí v naší snaze potírat praní špinavých peněz a bojovat proti financování terorismu. Jersey má centrální rejstřík skutečných vlastníků, respektive informací o skutečných vlastnících od roku 1989. Lze uh, také nalézt uh, nezávislé potvrzení o tom, že Jersey plní své mezinárodní závazky, v, pokud jde o mezinárodní standardy uh, daňových záležitostí. Pokud jde o AML, čili praní špinavých peněz, tak eh, o tom najdete informace v posouzeních Mezinárodního měnního fond, měnového fondu. Jsme hodnoceni velice pozitivně. Nicméně eh, neusínáme na Vavřínech. Chceme nadále zkvalitnit činnost eh, centrálních rejstříků skutečných vlastníků a informací o skutečných vlastnících, tak, aby bylo možné disponovat aktuálními informacemi. V listopadu 2016 se Jersey přidalo k 50 jurisdikcím, včetně všech členských států EU, a e, navrhlo novou iniciativu, e, která by umožňovala přístup k informacím o skutečných e, vlastnících. Jsme také přesvědčeni o tom, že se neobjevíme na seznamu EU který obsahuje jurisdikce, jež nekooperují, nekooperují. S podporou OECD e, budeme schopni plnit kritéria daňové transparentnosti a přesunu zisků. Existuje um, kodex chování Evropské unie, e, který řídí zdanění e, právnických osob a E, to je základ, ze kterého při své činnosti vycházíme. Samozřejmě existují e, jurisdikce, e, kde mohou společnosti být zakládány, aniž by existovala povinnost poskytnout podrobné informace o těch skutečných vlastnících. A pokud takovéto společnosti jsou zakládány a zpravovány v Jersey, tak je v každém případě zapotřebí, aby um, poskytovatelé služeb uh, poskytli informace o tom, kdo je tím skutečným vlastníkem. Jersey je atraktivní pro uh, fondy a mezinárodní investory a vytvořilo také kapitálové toky, uh, které umožnily uh, rozvoj pracovních míst a další růst v řadě evropských zemí. Existuje řada důvodů nedaňového charakteru e, pro to, proč společnosti z Jersey jsou registrovány e, rezidenty, kteří, e, tedy lidmi, kteří nejsou rezidenty v Jersey. Každopádně jsme plně transparentní při předávání informací příslušným jurisdikcím. Existuje řada legitimních způsobu používání eh, nebo důvodu, proč se vytvářejí eh, trusty. Úřadům v členských státech poskytujeme veškeré informace o veškerých eh, subjektech, které zakládají penzijní fondy a další fondy. Jersey poskytuje veškeré informace, ať už na žádost nebo automaticky, pokud by Eh, orgány činné v trestném, v trestném řízení eh, vyžadovaly další informace, eh, tak velice rádi vyslechneme. Nám jde o to, abychom plnili veškeré mezinárodní standardy. Podle nás je navíc důležité, aby tyto informace byly poskytovány orgánům činným v trestném řízení a daňovým úřadům, je to důležité především při předávání informací o konečných vlastnících. Je to naším dlouhodobým primárním cílem a naše snaha byla uznána eh, s řadou mezinárodních subjektů. Závěrem bych rád řekl, že velice rádi odpovíme na otázky, které by mohly následovat po našem příspěvku. Děkuji. Děkuji, pane Pavole. Máme nyní 30, 30 výsostných území, respektive autonomních regionů, které jsou přímo či nepřímo spojeny s členskými státy EU. Vy jste závěrem řekl, pane Pavole, že nulová daňová sazba nemůže vést k tomu, aby eh, byla země zařazená mezi daňové ráje. Nulová daňová sazba samozřejmě eh, neumožňuje eh, daňové úniky. Takže kromě transparentnosti a výkaznictví je e, ta minimální daňová sazba také jedním z těch kontroverzních témat v Radě a parlamentu. A k tomu ještě musíme vést debatu, zda tady, tady může být nějaká alternativa. Každopádně děkuji za váš příspěvek. Děkuji všem řečníkům, panu Tippingovi, panu Volkovi, panu Pavelovi. Přirozeně Eh, můžete eh, umožnit také svým kolegům eh, odpovědět na otázky. Pan Petr Ježek spolu s Provodají jakožto první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pánové, za vaše prezentace. Zdá se, že vše je více než dokonalé. Nicméně jsou tady ještě otázky. Pokud je o Gibraltar, objevuje se poměrně často v Panama Papers a zároveň e, slyšíme, že v, na Gibraltaru e, se aplikuje poměrně e, silná e, politika proti praní špinových peněz. Ovšem je tady určitý rozpor. Máte na jedné straně tu skutečně přísnou legislativu a na druhé straně se v Panama Papers objevuje řada subjektů, které jsou spojeny s Gibraltarem. Další otázka s Gibraltarem. Ve vš- eh, se vším respektem, pokud je o pojišťovnictví, tak musím říct, že um, hazardní eh, hry uh, se podílejí z 25% na příjmech a hazard je samozřejmě spojován s praním šmenových peněz. Jak je, jaké s tím máte zkušenosti? A příjmy z hazardu? Eh, budou dostatečně řešeny v rámci legislativy, která se bude eh, zanedlouho přijímat? V Panama Papers eh, nalezneme spoustu um, ehm, firm, které se skutečně objevují, které jsou uh, registrovány na Gibraltaru. A nyní poslední otázka v souvislosti s Brexitem. Jak si představujete budoucí spolupráci eh, mezi Gibraltarem a EU, pokud jde o boj proti daňovým únikům, neplacení nebo vyjímání se povinnostem a praní špinavých peněz. Kdo prosím začne? Můžete se rozhodnout. Bude to pan Tepping? Děkuji, pane předsedo. A děkuji kolegovi také za otázky. Pokusím se odpovědět co nejstručněji. Pokud jde o ten online hazard, Máme asi 22 eh, licencovaných firm, které se fyzicky nalézají na Gibraltaru. Eh, patří mezi ty nejkvalitnější eh, firmy a řada z nich je kotovaná na významných burzách. Některé mají 400 až 500 zaměstnanců. Já to zdůraznuju proto, poněvadž chci zcela jasně uvést, Eh, že to nejsou žádné firmy, které by nebyly fyzicky zastoupeny. Pokud jde o praní peněz a příslušné zákony, tak ještě před čtvrtou a potenciálně pátou směrnicí proti praní peněz 26. června je eh, vlastně eh, datum pro provedení té čtvrté směrnice. Tak na Gibraltaru je e, řada zákonů, které e, se zabývají hazardem online. Já jsem zmínil, že e, vláda Gibraltaru zveřejnila posouzení dopadu podle požadavku AFTL a um, iniciativy Manevalu i v souvislosti s tím odvětvím online hazardu. Pokud je o Panama Papers, tak vy jste řekl, že v, v těchto dokumentech se objevuje řada developerských subjektů. A diplomaticky řečeno nesouhlasím s tím, eh, rád na to odpovím písemně. Eh, byli jsme konfrontováni s velice malým počtem žádostí v souvislosti s těmi informacemi o Panama Papers Eh, dostali jsme žádost eh, od Fóra pro výměnu informací a moje speciální oddělení dostalo pouze jednu žádost, která se týkala přímo této věci. Nyní předávám kolegovi. Děkuji pěkně, pane Tippingu. Kdo bude, prosím, další? Pan Powell nebo pan Volker? požádám kolegu, aby odpověděl na první otázku. Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, samozřejmě ve Jersey eh, máme řadu jednatelů, nicméně eh, není žádný důkaz o tom, že instrukce, které dostávají tyto jednatelé, jsou eh, takové, které by nevedly k poskytování informací o skutečných eh, vlastnících. Je tady chyba v tom, protože ne všechno, co je v Panama Papers, se týká nezákonné činnosti. Není tomu tak. Eh, ty informace eh, plynuly z právnické firmy, která fungovala jakožto jednotel. Jersey má dobrou pověst E, jakožto dobrého správce soukromého majetku. A proto nás nepřekvapuje, že řada bank e, e, řada bank má své jednatele, kteří zakládají firmy. Ještě předtím, než byly vydány tyto informace, tak bylo jasné, že eh, velká řada, velké procento firm, které eh, byly v těchto Panama Papers uvedeny, se zabývají také legální činností. Máme regulatorní rámec v Čerzi a domníváme se, že je to rámec, který eh, umožňuje zákonnou činnost. A pokud jde o tu poslední otázku, tak požádám kolegu Pavla. Děkuji, pane předsedo. Odpovím takto. Eh, my jsme se vždycky snažili vést eh, dobrou politiku sousedství bez ohledu na to, že jsme mimo Evropskou unii. A to se ukazuje také eh, na tom, že podporujeme implementaci směrnici o úsporách. V řadě oblastí finanční regulace, včetně oblasti eh, praní špinavých peněz, eh, pracujeme na základě mezinárodních eh, norem. A ať už je to um, bazilický výbor pro dozor nad bankami nebo další subjekty, které vydávají normy, tak e, my jsme tyto normy implementovali ještě, mnohdy ještě dříve než ostatní členské státy. Evropská unie je pro nás významným trhem. Samozřejmě e, e, chceme spolupracovat ve všech oblastech, včetně fondů. Od ESMY máme velice jasné stanovisko. Samozřejmě existují mezinárodní normy, kterými se řídí EU a e, Evropská unie mnohdy jde ve svědčnosti nad rámec těchto norem. V rámci dobré politiky sousedství e, samozřejmě sledujeme vše, co se děje v Evropské unii a chceme s tím být v souladu. Pane Volkere, chcete prosím ještě něco doplnit? Ano, děkuji za možnost vyjádřit se. Rád bych pouze doplnil několik slov k tomu, co uvedl eh, kolega George. si se řadu let eh, intenzivně eh, zabývalo regu- vytváření regulačního rámce pro dozor nad offshore podnikáním. Ať už zde bude participace třetí strany, tak eh, v žádném případě eh, není možné, aby ehm, banky v Jersey se vyhýbaly eh, plnění těch rámcových podmínek v rámci AML. A naše činnost úsilí byly pozitivně hodnoceny. A pokud je o jmenování právnické firmy, tak eh, v žádném případě nedošlo k omezení či nahrazení eh, toho, aby se eh, prováděla příslušná due diligence ze strany bank či jakýchkoliv jiných poskytovatelů služeb v Jersey. Děkuji pěkně. Samozřejmě víme, že z těch 220 tisíc v těch obálkových společností eh, bylo několik tisíc eh, registrováno v Jersey. My víme, jak to funguje. Eh, pokud je v jedné budově usídleno několik set firm. Zastupkyně kolega Koforda Paní Evelyn Regnerová má nyní slovo za sociální demokraty, respektive za zpravodaje. Děkuji, pane předsedo. Já se chci nejdříve obratit na Normandské ostrově ze zástupce. Co jsme se dozvěděli v minulém výboru pro daňové záležitosti je mimo jiné to, že na Guernsey neexistuje rejstřík právnických osob a nadále žádný nemáte. Vy jste nám nyní zmínili změny v vašich zákonech, ale zatím nedošlo ke změně v této oblasti, že nemáte žádný rejstřík a je tomu tak, že si opravdu budou moci naše orgány s vámi automaticky vyměňovat informace o skutečných vlastnicích a za druhé se chci zeptat na prostředníky je podle vás v pořádku, aby tito poskytovatele, prostředníci dávali rady, jak využívat určité legislativní mezery a za třetí daň e, z příjemu právnických osob. Můžete mi vysvětlit, že vy bojujete proti daňovým únikům a e, přitom máte nadále nulovou daň. Mně se zdá, že to je protiklad sám o sobě. Děkuji vám. Kdo začne, pan Walker, tentokrát, prosím. Děkuji vám já se obrátím ještě na Roba, který bude hovořit o daňových záležitostech. Já bych chtěl k prvnímu bodu konstatovat, že není správné, je nesprávné konstatovat, že nemáme rejstřík e, právnických osob. My máme tento rejstřík, všechny společnosti musí být registrovány a také rejstřík musí obsahovat základní informace. Tyto informace jsou posléze zveřejňovány a jsou v veřejném prostoru. A Jestliže byste se podívali na webové stránky, pak uvidíte, že právnické osoby jsou součástí rejstříku. Já jsem také hovořil o budoucnosti a o zřízení rejstříku pro skutečné vlastníky právnických osob. To je ale úplně jiný systém registrace, který již existuje, který se týká také existence společností. Vy jste se také ptala na eh, informace o vlastnících A k tomu mohu říci, že na Gernci informujeme o veškerých vztazích s našimi zákazníky a také informujeme cizí jurisdikce. A toto také již bylo prověřováno a také můžeme říci, že žádosti o informace ze stran jiných orgánů, e, takže jestliže tyto žádosti o informace přijdou, pak poskytujeme tyto informace a my také ručíme za kvalitu a aktualitu těchto informací. A nyní bude hovořit kolega Rob o daňových záležitostech. Děkuji za tuto otázku. Toto je téma, které již eh, bylo předmětem mnoha otázek. Colin se vyjádřil k nulové daňové povinnosti v úvodním prezentaci a řekl, že nulová daňová povinnost nemá přitahovat různé transakce, má pouze zabezpečit, aby tra- transakce nevztahovaly dodatečné daně na Guernsey. A my toto to nemůžeme řešit daněmi, eh, smlouvami o dvojitém zdanění. Tady jde o to, jestliže někdo chce využívat nulové daně pro daňové úniky, a to se také může stát, pak my poskytujeme této jurisdikci informace o těchto transakcích. Mezinárodní standardy z OECD kde se vztahují také na výměnu informací na vyžádání. A Guernsey má 60 dohod o výměně informací s většinou členských států EU také se účastníme eh, automatické výměny s informací v souladu se směrnicí o vkladech a také eh, se účastní struktury o vzájemné informaci o daňových povinnostech. Takže my nejenom poskytujeme pomoc jiným eh, jurisdikcím, jestliže nás o to požádají, ale my poskytujeme informace o transakce, které probíhají na Guernsey a Jersey těmto daňovým orgánům, tak aby se mohli s nimi seznámit a eventuálně se na nás obrátit. Takže toto je klíčová spolupráce a to je také Eh, titul tohoto semináře, tohoto workshopu, eh, který zní spolupráce v daňových otázkách. Děkuji. Vy jste, myslím, řekl, že spolupracujete v rámci výměny informací s 23 evropskými státy. Můžete nám říci, se kterými nespolupracujete mimo Spojeného království? Pan Paul? Možná, že došlo k jistému nedorozumění, pane předsedo. My jsme řekli, že spolupracujeme se všemi členskými státy EU. Některé mají s námi smlouvu a s některými máme dohodu o zamezení dvojitého zdanění. Pak Některé státy s námi spolupracují v rámci multilaterální umluvy a všechny členské státy jsou také pokryty závazky pro výměnu informací eh, v automatické podobě a také si vyměňujeme inf- budeme si informovat, eh, budeme si vyměňovat informace automaticky od září 2008 mimo Rakouska. Takže my nebudeme poskytovat informace pouze Rakousku. Jinak jsou pokryty všechny členské státy. Kolega z Kjörnci hovořil o nulové dani. Já již jsem úvodem řekl, že máme výjimky naše daňová struktura byla také hodnocena klíčovou skupinou a bylo uznáno, že není škodlivá, včetně naší nulové daně což je založeno zaprvé na nediskriminaci a to je jedno ze základních kritérií stěžení skupiny, ale my jsme se také dívali na daňovou neutralitu. My máme pouze několik málo dohod o dvojitém zdanění, takže jestliže bychom neměli nulové daně, pak by tady vznikalo eh, dvojité zdanění. A to také souvisí s naší atraktivitou pro investiční fondy z velkých organizací, kteří přicházejí na ostrovy a tyto tyto investice potom jdou do evropského finančního trhu a také jsou ve prospěch eh, trhu a trhu práce v EU. Takže my máme právo na stanovení našich vlastních daňových sazeb, máme fiskální autonomii, máme fiskální a daňovou suverenitu a my nejsme sami, kdo má nulové daně. Existují další členské státy, kde jsou nulové daně pro příjmy právnických osob. My chceme dále fungovat transparentně a legitimně. Takže země investora také musí investora řádně zdanit. Děkuji vám, ano. Pane Paule, to předpokládá za ve, velkou transparentnost, zásadní transparentnost. Máme tax holdings, které umožňují například zdaňování jenom částečně, což je Amazon v Lucembursku anebo Apple v Irsku, ale nulová daň pro právnické osoby v EU neexistuje. Víceméně minimální daňová sazba je 12% a 12,5% je to v Estonsku a v Irsku. Netýká se to také daňové suverenity, ale já mám prozbu na paní Regna, která zastupuje eh, zpravodaje. Vy jste tady hovořil, že Rakousko je mimo eh, veškeré dohody. A já se chci zeptat, paní Regna, chcete se ještě na něco zeptat? Ano, já na tom trvám. To je otázka rejstříku. Vy jste v písemné odpovědi napsali, že 26. dubna 2017 byl schválen zákon eh, týkající se E, rejstříku a sami jste řekli, že tedy rejstřík vznikne v létě 2017, ale mně se zdálo, že vaše odpověď zněla jinak, e, že všechno již bylo rozhodnuto a běží, ale tady se zdá, že rejstřík teprve vznikne. Můžete se k tomu vyjádřit, prosím? Takže ano či ne? Jak to vypadá? jestli, to spr, jestli tomu správně rozumím, rakouský a zástupkyně se ptá na následující. My v létě vytvoříme strukturu pro rejstřík o skutečných vlastnících. Ano, tak tomu je. Další za EPP, Gabriel Mato, prosím. Pane kolego, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem špatný Španěl a Gibraltar je také Španělsko, či španělsk, patří ke Španělsku, takže nebudete eh, ptám se na e, tuto kolonii, kterou spravuje Spojené království. Vy jste hovořili o Brexitu. Brexit je Brexit jak pro Spojené království, tak i pro tuto kolonii, kterou Spojené království zpravodaje. Pan Tipping a další hovořili o tom, že o, jestliže bude aplikováno to, o čem jste hovořili, pak by to bylo zvýhodněná zpráva a já tomu jednoduše nevěřím. Neboť znak prvky daňového ráje jsou podobné tomu, co jsme tady slyšeli. Zdaňování podniků. Evropská komise řekla, že to bude mít negativní dopady. Velký offshore sektor. Nechci hovořit o tom, kolik eh, podniků to je, 30 tisíc nebo 15 tisíc, jsou to firmy v poštovních přihrádkách, které nevykonávají činnost, oni oni se snaží zakrýt svou skutečnost identitu. A Evropská komise již zahájila šetření. V Evropské unii existuje hodně byrokracie, ale například daňová přiznání během tři, tří dnů, to je neskutečná rychlost. A, a mě by zajímalo, jak to vypadá s těmito daňovými předběžnými otázkami uděláte některá opatření proti tomu, aby povodvodníci využívali Gibraltar na skrytí své vlastní identity. A je tady ještě jedna důležitá otázka a to je pašování tabáku. O tom se nyní nehovořilo. My hovoříme za rok 2015 o 55 milionech krabičkách. Zdá se, že na eh, Gibraltaru nekouří eh, jenom děti, ale i také například opice, které se tam vyskytují. Tam musí kouřit všichni, eh, ale co s tímto hodláte uděláte s touto obrovskou, s tímto obrovským množstvím spotřeby tabáku? Já si myslím, že to nejsou normální hodnoty. Mě by z zajímalo, zdali také provádíte kontroly. No insofern hier. Myslím, že pašování cigaret tady asi eh, může hrát svou roli eh, různé zdanění, to také známe hranice mezi Francií a Německem nebo Lucemburskem a Německem. Němci v přihraničních regionech všichni tankují v Lucembursku a francouzi se zase všichni kupují cigarety v Německu. Ta otázka je každopádně zajímavá. Pan Tipping. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za také velmi eh, zajímavé prohlášení od pana poslance. Ten tón mi trochu vadí, musím eh, říct. E, této věci myslím, že by to šlo vyjádřit i mnohem diplomatičtěji. Ale i tak odpovím na ty vaše otázky v tom pořadí, v jakém jste položil. Gibraltar není španělské území, eh, je v britských rukách od roku 1703, jak určitě víte. Já jsem vyrostl eh, na Gibraltar, mý rodiče, celá naše rodina tam již velmi dlouhou dobu a za celou tu dobu to byla britská kolonie. Eh, I když to už je velmi dávno, to k mému věku, když mi bylo pět let, tak určitě Gibraltar už byl kolonií. Každý, kdo dnes říká, že Gibraltar je kolonie, se dělá iluze e, e, a říkám to stejně silným jazykem, jakým jste to říkal vy. Vždycky velvyslanec ve Španělsku napsal před rokem veřejný dopis, ve kterým uznal, že Gibraltar je samosprávnou a samofinancujícím se zámořským územím Spojeného království, kde kompetence Spojeného království se zaměřují pouze na obranu Eh, zahraniční věci a určité aspekty vnitřní bezpečnosti a nic dalšího. Teď už eh, nejsme v roce 1960, kdy guvernér Gibraltar eh, měl jednu velmi funkci, což bylo zastoupení královny Gibraltary. A jinak Eh, tady nebyly žádné výkonné pravomoce. Mluvám se za to, že jsem eh, to řekl tak podrobně, trochu jsem se nechal unést. Pak eh, jste hovořil o Brexitu, jste říkal Brexit je Brexit. Já jsem ve svém úvodním prohlášení řekl, že my plánujeme na základě předpokladu tvrdého Brexitu v našich písemných odpovědích na otázky, které možná jste neměl čas si přečíst, se také zmiňujeme o tom, že Přestože eh, více než 90% obyvatel Gibraltaru eh, hlasovalo proti Brexitu, tak teď jsme v té situaci, kdy Brexit nastane. A z toho pohledu se směřujeme s tím, že to bude tvrdý Brexit, protože eh, si nedokážeme představit žádné ústupky eh, vůči eh, tomu, že bychom se někdo držet na zvláštní status. A teď eh, k dalším vašim eh, poznámkám. Několikrát ohledně toho daňového ráje jsem eh, tady citoval všechny dohody o výměně daňových informací. Eh, Zmíním se ještě o dvou, abychom eh, se nepřetahovali o tom, jestli co říkáme správně nebo ne. My reagujeme na všechny španělské žádosti o informace, ale v září tohoto roku také předáme všechna data členským státům EU podle pravidel směrnice o administrativní spolupráci. Znamená, že španělské království v září 2017 dostane veškeré údaje o bankovních účtech, které jsou registrovány na Gibraltaru. A ještě eh, k těm daňovým eh, dohodám. Víme, že Eh, by se to vůbec nemělo nazývat daňové dohody na Gibraltaru, protože aby daňová dohoda představovala státní pomoc, tak by musela sprostit společnost od placení daní, protože jinak by tu daň platit musela. Gibraltar se podíval na všechny tyto eh, výklady legislativy a došli jsme k závěru, že v žádném z těchto případů eh, daňová zpráva nesprostila společnosti splacení daní, kdyby, kdy v normálních situacích by je platit museli. Takže my si věříme a nadále v tom spolupracujeme s komisí nadále. Podáváme informace o všech těchto věcech a pokud vím, tak eh, pokud vznikl nějaký nový výklad zákona, tak si nevědomi, že eh, neexistují eh, žádné nové závěry Je pochopitelné, že společnosti si napřed počkají na závěry šetření komise, ale naše vláda eh, je eh, si velmi jistá, že tomu tak není. A ještě na závěr eh, to, že jste zmínil tabák, já, na, to není oblast, kterou já mám na starosti, protože mám na starosti finanční služby. Nechápu, jak je to relevantní s ohledem na eh, téma Panama Papers. Ale mám-li se k tomu nějak vyjádřit, tak eh, jsme zveřejnili informace, můžu vám ty informace poskytnout, eh, hodnocení rizik, tam existuje analýza hrozeb v oblasti financování terorismu a praní špinavých peněz. To se po nás vyžaduje podle pokynu TAFT. A možná, že by vás mohlo zajímat, že v této metodologii a v tom hodnocení rizik je celá řada různých sektorů, které by teoreticky mohly eh, vytvořit eh, situaci, ke které by došlo k braní špinavých peněz. A je tady tedy uvedeno, co se dělá pro to, aby se těmto rizikům eh, zamezilo. A protože jsme naprosto transparentní, tak se tady hovoří i o riziku, že by se oblast tabáku eh, mohla využívat eh, jako jeden z oblastí zájmu pro ty, kteří chtějí prát špinavé peníze a je tady uvedeno, že ta rizika jsou vyřešena. Co se týče objemu tabáku, zase bychom tady mohli sedět velmi dlouho a dohadovat se o tom. Ale asi si uvědomujete, že u nás máme asi 10 milionů turistů, kteří překračují pozemní hranici eh, Gibraltaru a všichni pokud mají minimálně 18 let, tak si mohou tam koupit a převést potom eh, dva kartony cigaret, eh, což je souladu s pravidly eh, Španělska. Jak víte, gibraltarská vláda v minulosti zavedla velmi přísnou legislativu ohledně toho, kolik tabáku si jednotlivci mohou koupit, kam se ho mohou odvést, nemohou si to někde schovávat a aby se ještě zmírnilo nebo omezilo to teoretické riziko, jak je to uvedeno v našem hodnocení dopadu. Omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, ale doufám, že jsem aspoň do určité míry odpověděl na otázky pana poslance. Děkuji vám, pane Typinku. Co se týče diplomacie, tak my tady pokládáme přímé otázky. Eh, diplomacie tady, tady není eh, Eh, rozhodovací, jsme vyšetřovací výbor a eh, bilaterálních stazí. Nechceme se rozhodně vněšovat do bilaterálních vztahů mezi Gibraltarem a Španělskem. A za třetí, myslím, že ta otázka tabáku je trochu jiná, ale i ta trochu souvisí s daněmi. Hmm, naším mandátem není řešit jenom Eh, Panama Papers, ale všechny další možnosti, které by mohly vést k eh, daňovým únikům. A jako další řečník na našem seznamu za SAD je Ramon Jurigi Atondo. Děkuji, pane předsedo. Pane Tippingu, i já mám otázky na vás. Samozřejmě, že eh, se vůbec nechci vyjadřovat k politické situaci Gibraltaru, ale mám otázku týkající se daní Chci se zeptat, jaké daňové výhody nabízí Gibraltar eh, hracímu průmyslu, firmám, které provozují hry. A jaké eh, daňové dohody mají tyto firmy na Gibraltaru? Nebo jak se stalo, že Gibraltar přilákal tolik těchto společností? Moje další otázka. Mohl byste potvrdit, že Gibraltar má populace asi 25 tisíc a přitom je tady eh, podobný počet eh, registrovaných společností. Myslím, že není žádná jiná země na světě, která by měla eh, stejný počet podniků jako obyvatel, a to včetně dětí. Maybe yes, okay. Uh, la, la... Předseda opravuje číslo. La pregunta, la pregunta que yo quería hacerle, eh, señor Tipi... Otázka eh, na pana Tipinka. Eh, je následující. A sice, jestli tyto schránkové společnosti, pokud tak mohu nazvat, se mohou eh, využívat eh, pro to, aby někdo skryl svou totožnost před daňovými orgány. Aby tedy eh, zatajil, kde jeho aktiva jsou umístěna. Může k tomu docházet, pokud je tady tolik tisíců zaregistrovaných společností a většina z nich asi ne, ne, nevykazuje žádnou činnost. A další otázka na tomto velmi malém území. Máte 340 daňových dohod mezi těmito společnostmi a daňovou zprávou a komise teď všechny tyto daňové dohody prověřuje. Mě by zajímalo, jaká opatření přijímáte na to, aby se zabránili tomu, že podnikový rejstřík no, obchodní rejstřík obsahuje informace o skutečných vlastnicích, aby tady nebyli eh, lidé, kteří eh, ty informace chtějí utajit. Eh, pan Tipping má slovo. Tentokrát tady nebylo nic o konfliktu mezi Španělskem a Gibraltarem. Děkuji vám, pane. Děkuji za všechny vaše otázky, které, kterých si vážím. Také musím zaregistrovat trochu jiný tón než před okamžikem. Co se týče toho eh, online herního průmyslu a proč Gibraltar je centrem tohoto eh, průmyslu, tak mohl uvést to, že ta první eh, společnost provozující hry se u nás zaregistrovala v roce 1998, kdy odcházela od nebo se chtěla vyhnout vysokému zdanění ve Spojeném království, protože měla velmi Eh, vysoký profil, eh, byla to velmi známá společnost, tak následovalo několik dalších eh, těchto hracích společností ze Spojeného království, takže v podstatě to, co se vytvořilo, je ten kritické množství podobných společností, které vedlo k tomu, že potom čím dál tím více jich bylo lákáno. Jak víme, z daň, daň právnických osob je u nás 10%, myslím, že v Británii je to 19%, což není až tak odlišné, ale to, co vzniklo v nedávné době, že tady je asi více než tři tisíce, no tři a půl tisíce odborníků, specialistů, kteří pracují v tomto průmyslu, což znamená, že to vytváří hodné podmínky pro ty firmy a nesmíte podceňovat, jak důležité to může být. Je tady určitá analogie také s pojišťovnictvím. Víte, eh, že tady máme ten sektor pojištění vozidel, zase většina těch společností tam nepřišla eh, z daňových důvodů, ale přišla tam proto, že chtěli využít té kombinace různých faktorů. V okamžiku, kdy jich tam je více, tak eh, jejich kombinace vede k tomu, že jsou tam velmi příhodné podmínky, které lákají ostatní. Co se týče počtu společností, já jsem v podstatě registrářem, já jsem ten, kdo má na starosti tuto funkci na Gibraltaru. A už jsem se asi zmiňoval o tom, že eh, ten nejvyšší počet společností kolem roku 2005 byl asi 29 tisíc, eh, dnes je to 15 tisíc. Můžeme mm, se bavit o tom, proč tomu tak je, že dochází k tomuto snižování počtu společností v té době došlo. Co se týče toho, že by tyto společnosti mohly být využívány některými, kteří chtějí skrýt svou totožnost, Eh, ano, to máte samozřejmě pravdu. A to je také smysl toho veškerého úsilí, které dělá Evropská unie v boji proti praní špinavých peněz, finančnímu dohledu a tak dále, kde jde k tomu, aby eh, všechny ty fondy a společnosti, eh, které spravují naprosto většinu těchto společností, si prováděly due diligence svých zákazníků, aby tedy zjistili, kdo jsou skutečnými vlastníky. A jak víte, podle evropské legislativy my musíme mít schopnost také identifikovat politicky exponované osoby. A to bychom nemohli identifikovat, kdybychom si neudělali důkladnou analýzu těch skutečných vlastníků těchto společností, které jsou na Gibraltaru registrovány. Jinak bychom porušovali zákony. O to tady jde. Jde o to, jak zajistit, že Eh, máme k dispozici tyto informace a můžeme je předávat dál. Takže pokud dostaneme žádost příslušných orgánů o tyto informace, tak na to musíme být schopni zareagovat. Co se týče vaší čtvrté otázky, že se teď zkoumá těch, no přešetřuje 165 daňových dohod ze strany Evropské komise, to je pravda. Já už jsem se eh, zmiňoval předtím v odpovědi na otázku eh, předchozího řečníka, že jsme pevně přesvědčeni o tom, že jsme nevydali nebo neuzavřeli žádnou daňovou dohodu, která by snižovala nebo zprostovala e, eh, nějakou společnost placení daní. E, je otázkou výkladu zákona, jestli daň e, je splatná nebo ne. Děkuji, pane Typinku. Obracím se na ostatní, jestli mají nějakou doplňující informaci. Já vím, že ta otázka se týkala Gibraltaru, ale nikdo nic dalšího nemá. V tom případě můžu dát slovo dalšímu řečníkovi za EKR, paní Pirkonen. Děkuji, pane předsedo. Chci se zeptat na ty velké eh, konzultační nebo poradenské společnosti. Chci tady, jaká je jejich role. Před několika lety Eh, PricewaterhouseCoopers nebo Ernst Young eh, hráli, ty právnické společnosti hráli velkou roli na Guernsey. Vytvořili tam eh, vznikla tam legislativa pro společnosti s rušením omezením. Mě by, se, mě by zajímalo, jak ta situace v těmi velkými poradenskými společnosti vypadala v poslední době. Adaptovali se na tu novou legislativu, nebo změnili své postupy, jaká byla jejich role. Další otázka se týká eh, jednání o Brexitu. Zdá se, že v budoucnosti by se zkomplikovalo postavení daňových rájů, což by mohlo ohrozit finanční instituce na Normandských ostrovech a na Gibraltaru. Dálo by se, že už byste mohli přijít o přístup na evropské finanční trhy. Máte nějaký plán, jak snížit význam těchto finančních sektorů v vašich zemích? Nejprve dáme eh, zástupcům Normandských ostrovů, kdo chce začít. Pan nebo pan Walker? Děkuji eh, za tuto otázku. Co se týče role těch velkých poradenských eh, společností eh, a jakou eh, roli to hraje v našem legislativním programu, to je relevantní otázka. Jako finanční centrum máme velmi legislativní program, který zahrnuje finanční produkty a informujeme společnosti o tom, že informujeme o chystaných změnách, vedeme s nimi konzultace Máme také zástupce je, jejich asociace, máme také technický výbor, kde se to projednává, kde zajišťujeme, abychom skonsultovali se všemi subjekty. A je také známo, že když připravujeme zákony, které se týkají různých právních opatřeních a právních subjektů, tak eh, to konsultujeme se všemi našimi orgány, což jsou eh, Eh, státní zastupitelství eh, s komisařem pro finanční služby a tak dále, takže ty konzultace jsou skutečně velmi široké a rozhodně se neomezují na nějakou jednu jedinou konkrétní firmu a všechno to také probíhá veřejně. Další, pan Gray. Situace na Guernsey je podobná, asi je možné říci, že do doby před deseti lety těch eh, konzultací eh, ohledně daňové legislativy bylo velmi málo eh, s někým z vnějšku, ale to někdy vedlo potom k tomu, že implementace legislativy byla chybná nebo komplikovaná prakticky, takže v poslední době máme mm, vztah, který je založený na spolupráci mezi daňovými orgány a těmi daňovými firmami, což ale vůbec ne, nemá eh, říct k tomu, že by ty daňové firmy mohly sami připravovat to legislativu, nebo že by měly vyvíjet vliv na tu legislativu, jsou standardně eh, partnery v těch konzultacích a mohou se vyjadřovat k těm podrobnostem. Pan eh, Tepin? Chcete něco doplnit? Jenom chci říct, co se týče i my samozřejmě eh, běžně konzultujeme s eh, asociacemi firm, ale ne konkrétně ohledně nějaké, nějakých zákonů. A teď za Alde Maito Ruiz. Muchísimas gracias, presidente. Eh, bien. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že nám tady předkládáte velice idylický obrázek Řada odborníků na daňovou problematiku mě řekla, že tomu úplně tak není. My jsme zjistili, že uh, u vás je velká řada těch subjektů typu poštovní schránky, ale z toho, co nám předkládáte, se zdá, že u vás skutečně e, panuje ráj. Pokud jde o ty podniky, které byly uvedeny, mezi těmi, které jsou registrovány, tak tam jistě není vše v pořádku. Pokud se na to uh, podíváme zblízka, tak není možné, aby tam uh, tolik podniků fungovalo. Určitě není možné, aby na, Gibraltaru bylo tolik firm, které uh, Eh, mají jednoho společného jednatele či ředitele. Je skutečně nezbytné chránit eh, tolik lidí, kteří se první proti daňovým pravidlům. Co ti, kteří informují o nekalých praktikách eh, uvnitř společností, takzvaní whistleblowers? Je nepochybné, že e, komise ve svých e, závěrech uvádí něco jiného, než jste uvedl vy, pane Tippingu. Ehm, komise uvedla, že e, skutečně se lze hovořit o daňovém ráji v případě vaší země. Spousta společností je osvobozena od daně. Myslím si, že by bylo velice jas, zajímavé dozvědět se o tom něco více. Děkuji, tady zazněla řada otázek, které byly již částečně zodpovězeny. Každopádně vás, pane Tippingu, požádám, abyste se vyjádřil. Děkuji pěkně, také děkuji eh, za tyto otázky. Upřímně řečeno, nejsem si jistý, jestli jsem pochopil ty první otázky. Byla tam analogie s s eh, nějakými komis, komiksy a s tím, že tady je vlastně rozpor mezi tím, co předkládáme my a eh, co uvádí komise. Já vám skutečně eh, nabízím fakta. Pokud jde o ta daňová pravidla, tak je to stále ve fázi vyšetřování. Nepadla zatím žádná rozhodnutí, pokud jde o Evropskou komisi. Ta si žádá ještě další informace a ty jsou poskytovány. Myslím si, že tady došlo k určitému nedorozumění, pokud jde o naše odpovědi na písemné otázky. Závěrem eh, nalezneme otázku, jak v jaké oblasti tyto společnosti působili. A tady no, paní kolegyně eh, to uvedla. Já bych rád uvedl následující. Výklad zákona některak nesouvisí s tím, jakého odvětví se to týká. Pokud by se to týkalo určitého odvětví, tak by se skutečně dalo o státní dotace. Opakuju ještě jednou. Skutečně tady nejde o Eh, paušální eh, osvobození od daní na Gibraltaru, to je daleko reality. Musíme vyčkat eh, výsledků vyšetřování. Jsme si jsme přesvědčeni o tom, že tady nedošlo k zasahování ze strany státu. Takže tolik z mé strany děkuji. Také děkuji. Děkuji za vaše doplnění. Prosím ještě pana Pavela. Děkuji, pane předsedo, a také děkuji za položenou otázku. Myslím si, že je potřeba zmínit toto. Když jsme se zabývali informacemi na základě, informací, na základě Panama Papers, tak bylo jasné, že eh, se tady eh, pouštíme hluboko do historie až do 80. let. Ten režim, eh, který jsme zavedli, je skutečně velice rigorózní. Myslím si, že jsme se vyjádřili jasně o regulaci poskytovatelů služeb je potřeba zdůraznit, že náš přístup je velice přísný. Nejde pouze o dohled. V případě, že daný subjekt eh, bude skrývat informace o konečném vlastníkovi, tak eh, se vystaví riziku příslušného postihu. A v případě že tady k tomu postihu dojde, tak eh, bude mít podobu odebrání licence a daný subjekt se nebude moci do budoucna eh, některá ucházet o eh, jakoukoliv možnost působit v oblasti finančních služeb. Pokud eh, porovnáme naši zemi s ostatními jurisdikcemi, včetně těch, které najdeme jak v členských státech, tak jinde na světě, tak jsme toho názoru, že náš režim je velice přísný. Nikdo nemůže tvrdit, eh, že se lze vyhnout všem potížím, ale myslím si, že můžeme říct, že eh, náš režim, který je uznán ze strany Manivalu, Manivalu tak eh, určitě jsme ve vedoucí eh, pozici. Je to uznáváno i mezinárodními subjekty a proto doufáme, že eh, nás v tomto hledu uznáte i za svůj výbor. Prosím. Děkuji ještě. Kolik těch licencí bylo odebráno v rámci těch postihů? Můžete nám prosím k tomu poskytnout informace? Ano, mohu. Takže kolegyně se ptala, kolik těch licencí bylo odebráno. Omlávám se. Kolik jich bylo odebráno ve minulosti? Omlouvám se, pane předsedo, já jsem to pochopil tak, že budeme mít možnost tuto informaci poskytnout následně. Není nezbytné ji poskytovat nyní. My jsme se domluvili na tom, že některé odpovědi pošleme ex post. Ano, děkuji, pane Pavle. Nyní Miguel Van Crespo za GUE jako další. Děkuji pěkně. Já se nyní nechci pouštět do politické debaty o Gibraltaru. Jenom bych rád řekl, že pro naši frakci je nejvýznamnější ochránit mm, práva eh, zaměstnanců na Gibraltaru. Vy jste nám předložil ideální obrázek svého systému ale je jasné, že musíte plnit minimální mezinárodní normy. Víme, že Gibraltar je malým územím, ale představuje takovou mezeru v tom daňovém systému. Je to oblast likvidního kapitálu. Myslím si, že eh, stačí velice malá mezera v zákonech a že umožněna, je, jsou umožňovány velké daňové úniky. Ten rejstřík eh, skutečných eh, vlastníků není vyčerpávající. Pokud skutečně máte v úmyslu eh, plnit ty minimální normy a nebýt již státem, který představuje určitou mezeru v tom systému, tak bych se rád zeptal, kolik kolik musí mít ten konečný vlastník eh, percentuální podíl na své majetku, aby mohl být registrován. Podle toho, co nám říkáte, tak eh, chcete provést čtvrtou, respektive pátou směrnici, ale nevíme, jaký dopad to bude mít na toto všechno Brexit. Možná se stanete ještě větším daňovým rájem. Obtížné otázky, které již částečně zazněly, tak prosím, pane Typingu, opět je po vás požadována odpověď. Ano, děkuji za otázku jsem také rád, do jakého byla zasazena kontextu. Myslím, že ty odpovědi zazněly již e, dříve, takže stručně. E, děkuji, že e, registrujete, že máme 15 000 společností. Pokud jde o Brexit, tak já jsem úvodem zmínil, bylo to tedy v závěru mého příspěvku, že po Brexitu bude Gibraltar nadále aplikovat své závazky, pokud jde o praní eh, špinavých peněz. Uvidíme, eh, zda budeme přijímat mezinárodní standardy, anebo zda se budeme eh, řídit zákony EU. Pokud jde o ten centrální rejstřík skutečných vlastníků, který bude spuštěn k 26. červnu, tak eh, je tady eh, práh stanoven na 25% podílu na společnosti podle té čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz. Eh, uvažuje se o snížení na 10%. Uvidíme, co bude obsahem toho návrhu páté směrnice proti praní špinavých peněz. Pokud jde o tu úroveň due diligence, který, kterou musí provádět soukromý sektor při v případě nových klientů, tak eh, je tady požadavek 25% pro zákona, ale aby bylo možné v praxi možné identifikovat, jestli se jedná o politicky exponovanou osobu, která má například eh, jednoprocentní podíl, tak eh, ta soukromá firma bude muset poskytnout i tento detail. Obecně k této otázce um, uh, nechci tady uh, vystupovat jako uh, obchodník. Chci vám nabídnout eh, faktické informace o tom, jak se věci mají na našem území. Samozřejmě, eh, když eh, sama sebe někdo chválí, tak eh, se nemůže zmílit. Děkuji. Děkuji všem. Já si myslím, že ta pátá směrnice o praní špinavých peněz bude ještě debatována i v rámci trilogu. Můžeme o tom mluvit i interně. Prosím, ještě doplňující otázku. Já jsem hovořil o těch standardech pro transparentnost. Ten rejstřík eh, bude soukromý. Lze potom eh, garantovat eh, transparentnost toho celého systému? Ano, my máme v současnosti rejstřík společností, který funguje již desetiletí a já jsem jeho pracovníkem. Ale ten vlastní rejstřík eh, provozuje soukromá společnost. Nicméně, eh, tento rejstřík společností je přístupný přes internet, může se do něj podívat kdokoliv, ale ne vždy tam eh, najdete toho konečného či skutečného vlastníka. Najdete tam podílníky, najdete tam ředitele a vytvoření ústředního rejstříku vlastníků, ke kterému tedy e, dojde k 26. červnu tohoto roku, tak ten již nebude e, provozován soukromou společností, ale e, vládou. Takže tam budou čistě vládní úředníci, kteří budou mít provoz tohoto rejstříku na starosti, nebudou tam žádné soukromé subjekty. Máme ještě tři přihlášené eh, řečníky za politické skupiny. Ernest Ortazon za Zelené, poté za FTD pan Korbun a profesor Darius Rosáty za EPP. Prosím, Erneste. Děkuji za slovo. Děkuji zástupcům těchto tří jurisdikcí. Zazněla tady řada věcí, ale dovolte poznámku obecného charakteru. Vy máte mimořádně agresivní daňové eh, režimy, eh, které skutečně oproti eh, jiným oblastem EU jsou velice drsné. Váš přístup na jednotný trh nebude samozřejmostí. Moje otázka je jasná po Brexitu budete schopni eh, reformovat své agresivní režimy, tak abyste se zajistili přístup na vnitřní trh. Myslím si totiž, že řada eh, europoslanců bude žádat eh, mnoha, mnohé změny, protože například na Gibraltaru příjem, který je realizován mimo Gibraltar, není zdaněn pak jsou tam také úlevy pro zprostředkovatelské činnosti a tak dále. Myslím si, že Evropská unie vám neumožní přístup na vnitřní trh, pokud toto nezměníte. A já se ptám, zda jste připraveni tento režim změnit. A teď už budu končit, pane předsedo. E, vy jste v současné, vy máte 320 e, jednotlivců, kteří mají určitý status. Eh, eh, kteří eh, vlastně díky dvojímu občanství mohou těžit z výhod vašeho daňového systému. Budete také poskytovat informace o těch, kteří nejsou v Gibraltaru registrováni, nebo budete nadále postupovat tak, že nebudete poskytovat informace o těch nerezidentech. Takže prosím k tomu Brexitu pan Pavel, pan Volker a pak se dostaneme ještě zpátky ke Gibraltaru. Takže prosím, pane Pavele. Thank you, chair, thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za otázky. Díváme-li se do budoucnosti, pak očekáváme, že EU také bude uplatňovat své nejlepší zájmy. A v této souvislosti máme dvě poznámky, ke který jsme se již vyjádřili. Naše nulová daň existuje tak, aby se došpělo k daňové neutralitě v souladu s dojetým zdaněním. A tímto způsobem také jsme atraktivní pro kapitál z celého světa, který je pak naším prostřednictvím investován v EU. A my tady máme také různé studie, které ukazují, že tento kapitálový tok také podporuje eh, politiku v oblasti tvoření pracovních míst a v oblasti sociální. My spolupracujeme s Evropou a chceme mít dobrou sousedskou politiku. Chceme, abyste měli všechny informace, které potřebujete, abyste si mohli být jistí, že u nás probíhá všechno legálně. My také hodláme v souladu s mezinárodními standardy poskytovat veškeré informace. Jestliže budete požadovat ještě na tento rámec další informace, pak také budeme uplatňovat tuto vaš vámi požadovanou politiku, kterou již provozujeme delší dobu. A my se domnívám, že provozujeme férovou politiku vůči EU. Také aplikujeme stejné standardy, jak i EU. My se domníváme, že pokud budeme takto dále postupovat, pak budeme mít EU dobré sousedské vztahy. Děkuji vám, pane Vokre. Děkuji vám a nyní pan Walker. Děkuji. Já bych chtěl souhlasit se svým kolegou z Jersey. Naše pozice na Guernsey je podobná. Já chci také ještě jednou t- Eh, vyzdvihnout některé své poznámky z úvodní prezentace. Já jsem řekl, že Guernsey splňuje veškeré standardy v oblasti výměny informací a transparentnosti. Já jsem také hovořil o plnění evropských standardů. My jsme schválili směrnici o vkladech a od roku 2011 poskytujeme informace a my jsme také byli shledáni, že také splňujeme veškeré požadavky vyplývající z kodexu o investování. Já se domnívám, že toto je velice pozitivní a že poskytujeme tudíž dobré a transparentní informace a nadále chceme být dobrým sousedem pro EU. A pak tady byla otázka na pana Typinga týkající se dvojího občanství hospodářství a výkaznictví v této souvislosti. Děkuji vám. Pokud se týče Brexitu a z e, jednotného trhu my počítáme, že nebudeme mít e, e, přístup k jednotnému trhu. A pokud se týče dvojího občanství, my nabízíme E, povolení k pobytu. Jestliže cizinec má povolení k pobytu v Gibraltaru, pak ten, tato osoba bude také podléhat reportingu. Jestliže já jsem obyvatelem, rezidentem Gibraltaru, pak já musím informovat příslušné orgány v Gibraltaru. Kdybych byl ze Spojeného království, pak já musím informovat daňové orgány ve Spojeném království. Chci vám říci, ano, máte pravdu, jestliže jsou obyvatele, rezidenty v Gibraltaru, pak se o nich nebudou informovat orgány v jejich eh, zemi původního pobytu ale tady je výjimka pro Spojené eh, státy americké. Tady se poskytují informace vždy o veškerých občanech USA. 20 vteřin. To tedy znamená, že státní příslušníci z EU e, převedli svůj majetek do e, Gibraltaru a tím pádem informace o nich nebudou poskytovány daňovým orgánům. Pokud tento, tato osoba, těchto osob je 320. Jestliže je tedy daňovým poplatníkem a e, rezidentem Gibraltaru, pak tomu tak je. Ale mnoho osob, my jsme v současné době EU, takže mnoho lidí může e, být také rezidentem Gibraltaru a my jsme také součástí volného pohybu osob ale obecně vy tady upozorňujete na jeden princip. Jestliže někdo převede e, skutečně svůj, e, da, své daňové sídlo do Gibraltaru a bude tam žít, tak eh, zdali o něm bude poskytována informace do e, do Spojeného království, tak já tady musím říci, že tomu tak není. Takže jestliže nemáte takový systém jako americký systém, pak opravdu je tomu tak, že informace poskytovány nebudou, protože se postupuje podle daňového sídla. Gibraltar nepatří k těm třem členským státům či jurisdikcům, které prodávají pasy, jako je tomu například v případě Malty a Kypru. Mám na to odpovědět? Byla to otázka? Někdy je to trošku spožděné. My nabí, nenabízíme e, pasový program, to nabízí řada jiných členských států, ale my ne. Za FDD pan Coburn. Ano, nyní přijde prohlášení a ne otázka pravděpodobně. Děkuji vám, pane předsedo. Byl jste okouzlující jako vždy. Problémy pana Matea, tak tady si myslím, že v Maroku se také hodně pašuje a také se pašuje mezi různými španělskými městy v Maroku. Jaké je to v Malilia a e, to v podstatě patří do Marockého království. Spojené království také mělo eh, si vyřešit otázky se Španělskem ještě před svým vstupem. Ale my nechceme také, abyste se nám vstupovali a měšovali do otázek Irské republiky a Alstru. My se vám nepleteme do katalánských otázek a také se neměšujeme do baskických otázek. Tak proč se měšujete vy do našich otázek? zástupci kteří jsou zde přítomní, se snaží dělat všechno proti trestné činnosti. Mohli by dělat daleko méně. Myslíte si, že EU využívá tento výbor aby pokračovala v nadvěrných eh, programech, daňových programech a aby také dále eh, eh, zveličovala a nafukovala sociální politiku. Protože já se domnívám, že vy tady hodláte vytvořit Evropskou socialistickou republiku. A zde se také hovořilo o Gibraltaru a o Španělsku, eh, kde v Gibraltaru není tolik nezaměstnaných vzhledem k tomu, že ve Španělsku je 25 nezaměstnaných mladých lidí. Děkuji vám. I vteřinku, prosím my zde nediskutujeme o výši daňových sazeb, my nediskutujeme o finanční a ekonomické politice, my diskutujeme o vyhýbání se daním, o daňových únicích, o praní špinavých peněz a také diskutujeme o poštovních skránkách v souvislosti s Panama kauzou. Pan Kerben hovořil trochu mimo tento rámec. Kdo chce odpovědět? vysoké daně v Evropě vedou k trestné činnosti a k daňovým únikům. Kdybyste měli lepší eh, daňové zákony, pak eh, by to bylo eh, podstatně lepší a jako ve Spojeném království, ale Brits političtí konzervativci jsou, je, nejsou jediní, kteří nechtějí tak vysoké daně. Nám jde také o efektivní užívání daňových prostředků. Já nejsem konzervativec, já jsem libert tedy patřím do liberálního proudu. Ale proti tomu asi bude mít něco pan Watson. O této zásadní otázce nyní diskutovat nebudeme. Já se chci zeptat, zda se někdo chce vyjádřit k výši daňových sazeb. Zdá se, že tomu tak není. A nyní dávám slovo panu Dariošovi Rosatému, prosím. Děkuji, pane předsedo, já děkuji našim hostům za jejich zajímavé informace. Mám dvě otázky. První se týká důvodů, z jakých zahraniční společnosti tedy jsou přitahovány, jsou eh, vábeny, tak říkajíc, těmito společnostmi na založení tedy svých firm. Co my jsme dnes slyšeli, tak se zdá, že tyto eh, společnosti a tedy Guernsey, Jersey i Gibraltar eh, plní veškeré zákonné úpravy pro transparentnost, ale zdá se, že tyto právní úpravy byly zavedeny teprve nedávno nebo budou zavedeny. Takže mě by zajímalo, co je tak zajímavé na těchto jurisdikcích, které přitahují tolik společností, když se zdá, že legislativní úpravy jsou víceméně stejné. Je to, jsou to nízké daňové sazby, či nulové daňové sazby, a nebo je to eh, také to, že některá legislativa byla schválena teprve nyní na poslední chvíli. Eh, Chv- to je například otázka skutečných vlastníků, protože dříve tato legislativa eh, neexistovala a proto tolik společností se u vás usazovala. A potom také transfer pricing. Jestliže máte nulové daně, tak takovýto systém je eh, pobídkou pro mezinárodní společnost, aby založila zde svou společnost či pobočku jako nástroj, aby se vyhla daňovým povinnostem v jiných zemích tím, že transferuje zisky z jiných zemích do holdingu či do skořápkové firmy na vašem území. A vzhledem k tomu, že máte nízké daně, tak dojde k tomu, že dojde k daňovému úniku, kde je výroba, kde se tvoří hodnoty. Mě by zajímalo, jak hodláte bojovat s těmito jevy a s touto praxí, která je příkladem nespravedlivé daňové praxe. Děkuji vám, pane kolego. Kdo začne, prosím, se zástupců? Pan Tipping, prosím. Děkuji, děkuji vám za tyto otázky. Pokud se týče eh, komentáře či poznámky o pozdním eh, schválení. Takže Gibraltar schvaloval všechny směrnice EU včas. To se týká například eh, centrálního rejstříku pro vla, eh, vla, skutečné vlastníky a tento rejstřík bude schválen v červnu tohoto roku, což odpovídá také směrnicím proti praní špinavých peněz. A transfer pricing, já jsem původně eh, z obchodní banky a tyto převod je velice zastaralý model z 80. a 90. let a vůbec není vypracován, není sofistikovaný a mnoho zemí již má opatření, aby se vyhnulo tomuto převodu zisku. A pak tady máme také eh, úpravy o eh, týkající se o převodu zisku a snižování daňových základů. Takže toto již víceméně není dnes možné. Děkuji vám. Děkuji vám. Kdo by to chtěl doplnit? Pan Walker, prosím. Děkuji já řeknu několik připomínek a potom ještě mě doplní Rob. Já jsem chtěl, se chtěl vyjádřit ke skutečným vlastníkům a chci konstatovat, že Guernsey má skvělé standardy pro skutečné vlastníky. My jsme zavedli transfer standardy AML, již před lety byli jsme jednou z prvních eh, jurisdikcí, byli jsme první jurisdikcí, která implementovala také eh, legislativní rámec pro správce fondů. Máme také silný dozor a monitorujeme standardy v praxi. Také máme ve společenském právu pravidla, aby společnosti jmenovaly eh, agenty kde, či zástupce, kteří budou eh, spolupracovat s skutečnými vlastníky a budou je také zveřejňovat. To je to, co my děláme. Nemáme žádné společnosti v poštovních přihrádkách. Máme rejstřík, o čem již jsem hovořil, a Máme také registrátora, který sleduje registraci firem. A toto je také propojeno s dohledovými strukturami. A nyní daňové prvky. Um, a little statistics. Thank you. Děkuji. Pár statistik eh, ne, na úvod protože se o tom hovořilo v souvislosti s těmi různými jurisdikcemi, které, v té bylo řeč. U nás eh, máme 60 tisíc obyvatel a eh, něco přes 18 tisíc společností, abyste měli ten kontext. Takže pokud chcete použít nějakou statistiku, tak máte tady zaregistrovanou společnost na každé tři obyvatele a můžete říct, no, mohli byste říct, že je mnohem levnější si společnost zaregistrovat někde jinde než na normandských ostrovech, takže proč by někdo chtěl se usadit na Genzi? Možná, že kvůli té nulové daňové sazbě, proč je to atraktivní? Jak už jsme e, říkali několikrát, znamená to, že pokud budete působit na Genzi, tak nemusíte platit tuto daň a nebudete možná si je moc odepsat od eh, jiných daní v nějaké jiné jurisdikci, vzhledem k absenci eh, smluv o zabrání dvojímu zdanění. Znamená to, že někteří sem přicházejí kvůli nulové sazbě a chtějí se vyhýbat placení daní samozřejmě, a že ano, ale tím se dostáváme k dalšímu eh, argumentu, kdy se říkalo, že naše ostrovy jsou atraktivní, protože my pozdě implementujeme mezinárodní standardy. To rozhodně není pravda. Eh, Richard už tady vysvětlil to, že Jersey i Guernsey eh, eh, byly vždycky první v například zavádění legislativy a regulace ohledně investičních fondů. A jako první jsme uzavřeli se Spojenými státy v roce 2002 dohodu o výměně informací. Tehdy podobných dohod bylo velmi málo. Těch jich máme 60 a Jersey jich také mají velmi velký počet. Účastníme se teď eh, od prvního možného okamžiku eh, ve všech multilaterálních eh, fórech, což nám také dává příležitost být tou první skupinou, která ty standardy přijímá. Stejně tak jsme byli signatářem dohodě o zabránění vyhýbání se placení daní a přesouvání zisků. A myslím si, že všechny tyto informace o dosavadním postupu e, nám umožňují říci, že se rozhodně nebráníme přijímání mezinárodních standardů, spíše naopak. A pan e, Pavel má slovo jako poslední. Děkuji, já bych chtěl zdůraznit to, co už říkali mý kolegové. K tomu, proč e, se lidé vybírají naše ostrovy pro založení společnosti. Jednak to je politická stabilita, u nás nejsou žádné politické strany. Potom je to eh, fiskální jistota, ta nulová sazba tady byla už před prosutou válkou, to už více než 80 let. U nás jsou profesionální služby a máme tady velmi flexibilní právo společnosti. Pokud by to byla čistě ta nulová sazba, která by byla tím hlavním faktorem, tak ta existuje i jinde a tam přitom eh, nemají tak přísnou regulaci. A mají eh, mnohem více společností, než je těch 30 tisíc společností, které my máme s počtem obyvatelů asi 100 tisíc. Vůbec nemáme schránkové společnosti. Požadujeme, aby všichni správci společností u nás znali své zákazníky. Většinou jsou to různé investiční holdingy a rozhodnutí o investicích a, e, se dělají právě u nás. A ta známka toho, že u nás skutečně vyvíjejí ekonomickou činnost, e, je e, naše zapojení do skupiny, která pracuje na kodexu kdy se budou muset potom uvádět všechny společnosti, které dodržují tato opatření, a je to, to posouzení té reálné ekonomické činnosti eh, dané společnosti. To my jsme eh, přestoupili na posování už v roce 2011 a myslíme si, že budeme moci i nadále eh, říkat, že tomu vyhovujeme. A teď k tomu přerozdělování cen v rámci nadnárodních společností. My myslíme, že k tomu u nás nedochází, my vyhovujeme naprosto všem požadavkům toho modelu OECD a poskytujeme všechny informace, které eh, ukazují, že pokud k tomuto jevu u nás dochází, tak bude správně identifikován. Trochu eh, Eh, mě překvapuje, že nikdo z vás se nezmínil o tom příznivém přímořském podnebí, které u vás panuje. Eh, a jak je to prospěšné pro zdraví. Teď jsme dospěli na závěr naší diskuze. Je tady jedna doplňující otázka od místopředsedkyně Gomez, jedna minuta a potom už je konec. Na pana Typinga. Minulý týden eh, skupina nevládních organizací v čele s Transparency International tady parlamentu prezentovala mapu skrytých aktiv, eh, kde například eh, telekomunikační společnost v stánu byla nucena zaplatit společnostem z Genzy Eh, eh, tou vlastní, eh, vlastníkem byla paní Karimová, ta dcera zesnulého prezidenta Uzbekistánu. Mohli byste nám pomoci vyjasnit statut tohoto procesu, který zahrnoval více než miliardu dolarů a podezření z praní špinavých peněz mm, prostřednictvím Irska, Lucemburská, Belgie. Pan Tepeng, Já mohu uvést dvě věci. Za prvé, ano, když nám pošlete nějakou žádost, eh, konkrétní případu, tak vám rádi pošleme eh, informace. A za druhé, chci říci, že jisté, že pokud by došlo k takto eh, velkému případu, tak by už asi ta transakce byla nahlášena té příslušné skupině Egmont, která to má monitorovat a pokud to jsou pouze eh, vedlejší důkazy, tak eh, by to přišlo v podobě žádosti o právní pomoc od nějakého státu členské unie. Eh, pardon, od nějakého členského státu Evropské unie. Děkuji. Má ještě někdo nějakou otázku? Můžete využít jednu minutu na dodatečnou otázku. Není to ani tak otázka, Nechtěl bych se pouštět do diskuse o Katalánsku, Baskicku nebo o čemkoliv jiném, ale bilaterálně bych to s tím kolegou, který se dnes mohl probrat. und Melina. Děkuji vám. Myslím, že to nejsou úplně relevantní věci. Eh, přišlo tam o prchlíky a ne něco co nás, zajímá nás. Děkuji vám eh, všem eh, za to, že jste tady eh, přišli, za vaše velmi kompetentní odpovědi, také za ten velmi optimistický pohled, ale také vám děkáme za vaše písemné odpovědi a za ochotu některé další ještě dotečné informace poskytnout. Pane Typingu, možná, že to je ta studie o rizicích, pane Paule, ty data, která se přislíbil. A na závěr bych chtěl ještě zopakovat, co říká pan Volko na úvod, říká, že se těší na budoucnost, ale budoucnost může být dobrá, pokud se poučíme z minulosti a to je také naším úkolem. Děkuji ještě jednou všem, také tlumočníkům. Říká pan předseda, naše příští zasedání bude 30. května v 15 hodin a bude přítomen předseda komise Jean-Claude Juncker. Tím končím naše zasedání. Uh, yeah, but, but one, one person is not possible.